Dobré dopoledne vám všem přeji a vítejte na našem eh, řádném zasedání výboru pro vnitřní trh. Dnes eh, také naposledy eh, uvítáme pana Zoltána Čefelové, maďarského ministra odpovědného za konkurenceschopnost a on si e, ten svůj úřad e, nebo jeho název bere velice vážně a to já velice vítám. Minister Šefelvaj e, velice aktivně se účastnil zasedání našeho výboru a ti z nás, kteří vycestovali na misi do Budapešti, také vědí, že tam eh, jednal velmi energeticky. Eh, my jsme tam s ním eh, povečeřeli a on nám představil celou řadu svých mm, kolegů spolupracovníků. A on také byl opravdu vůdcem na Radě pro konkurenceschopnost. A to já také vítám, protože tato rada je velice důležitou iniciativou členských států a tak trochu se ztrácela nebo ztrácela směřování právě proto, že eh, v ní bylo eh, smíšeno celá řada různých iniciativ a je dobré tedy, eh, pane ministře, že byste toto tak trochu eh, popohnal a zdá se, že eh, polský minister, který vás bude následovat, eh, bude pokračovat ve vašich snahách, takže my vaše angažmá velice vítáme a já bych vám při této příležitosti také rád poděkoval i vašemu týmu, zejména velvyslanci Vargasovi, který často chodil na naše vyjednávání a také paní Kertéž, která je tady s vámi dnes která vede agendu v řadě věcí. Jak víte, v 10 hodin náš výbor e, začne mm, nebo víceméně podpoří e, dohodu, které jsme dosáhli s předsednictvím o e, směrnici o zprávech spotřebitelů, což je, myslím, jeden z nejdůležitějších legislativních předpisů, na kterém pracujeme. Řada z toho je mm, Mm, z těch úspěchů je dána tvrdou prací vašeho týmu na dosažení kompromisu a my si velice vážíme vaší práce. Děkuji vám tedy mnohokrát a myslím, že teď dostanete příležitost dát si zaslouženou přednášku při přechodu nové předsednictví. Mm. Takže vás tady všechny vítám a budu rád, když řeknete něco o tom svém funkčním období a o tom, jak si myslíte, eh, že bychom měli tady dále pokračovat. A teď vám s radostí předávám slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, vážení poslanci, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že zde mohu být a že zde mohu pojednat něco o našem předsednictví. Byla to velmi bouřlivá doba a to z řady důvodů. A já si myslím, že eh, eh, to byly opravdu velmi bouřlivé i na evropské úrovni. V Evropě eh, čelíme velice zvláštní situace, protože Evropa, pokud se podíváte jenom o deset let zpátky, mm, zejména na konkurenceschopnost, tak Evropa promeškala řadu příležitostí. Naším cílem bylo tedy probudit Evropu a posílit eh, její konkurenceschopnost. Já jsem tady byl před dvěma měsíci a pamatuji si velmi dobře na Xaviera Oleho, který je eh, ředitelem eh, skupiny londýnské burzy a on původně řekl, že Evropa spala a mm, ten, to, ta zadluženost to byla taková spící nálož pod ní. A tím to vystihl. A prostě situace byla příliš snadná a lidé nám zlenivěli. A i e, státy e, podlehli to, čemu e, se, to, če, to, co Alan Greenspan nazval v racionálním mm, veselým. proto si myslím, že byla doba, aby se Evropa probudila a abychom protlačili určité důležité reformy. Vím eh, přesně, že teď eh, pozornost je soustředěna na eh, fiskální krize a jejich zvládnutí, ale jsem hluboce přesvědčen, že fiskální stabilita sama o sobě vytváří pracovní místa, produktivitu a, a, a růst. My samozřejmě potřebujeme fiskální stabilitu a zároveň budeme muset posílit eh, své snahy o zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a vytvoření eh, příznivého rámce, kde podnikatelé budou moci vzkvétat a vytvářet více pracovních míst. Co, po, co k tomu potřebují? Myslím, eh, že jsou tady čtyři věci. A ty byly také středobodem maďarského předsednictví a našich snah na Radě pro konkurenceschopnost. Jedná se o jednotný trh a více jednotného trhu, respektive méně roztříštěný trh. Druhá věc, co potřebují podnikatelé a ekonomika šíří za to, je méně byrokracie, takže musíme vytvořit prostředí, ve kterém ehm, bude moci eh, ujistit firmy, eh, že budou moci eh, méně nákladně podnikat. Potom budou muset mít řádný přístup k financování, což je těžké v obtížných časech. A za čtvrté, musíme uvolnit inovativní potenciál nebo odpoutat je, rozpoutat je. Takže když začnou toho prvního jednotný trh a menší roztříštěnost, Eh, tak jsem velice rád, že za maďarského předsednictví byl přijat akt o jednotném trhu. A rozhodli jsme se o 12 iniciativách, které bychom eh, rádi předložili a v této souvislosti bych rád poděkoval i eh, poslancům Evropského parlamentu za podporu v této práci. Když ehm, se tady podíváme na ten akt o jednotném trhu, tak ehm, někdy ehm, vidíme pochybnosti, ale jednoznačně přínosný je, pokud jde o politiku jednotného trhu. Jednotný trh je nejen roztříštěný, ale i ta politika jednotného trhu je roztříštěná. Pokud se podíváte na ten počet výborů, komisařů, kteří tohle řeší, tak vidíte, že politicky eh, to jednotné není. A ono eh, by to nemuselo tak být, protože ty problémy lze pojmenovat poměrně snadno. Já si myslím, že bychom tu problematiku měli eh, překonat a vnímat tady to, že je to jedna věc. Eh, Jacques když si řekl, že nikdo se nemůže zam, eh, zamilovat do jednotného trhu, ale my potřebujeme eh, toto překonovat a potřebu, překonat a potřebujeme veřejnou podporu pro jednotný trh. A když hovoříme o jednotném trhu, tak musíme zaujmout pozici vnějšího střelce. Prostě podívejte se, občané tomu nerozumějí. Ehm, tomu, že tady máme něco, že nám tady něco chybí na jednotném trhu, nějaké ty, eh, nějaké ty úzké profily a tak eh, dále. Ehm, čili je důležité ehm, pojmenovat si ty problémy ale, a nechat se odradit. A k to jednotném trhu je eh, takovou zastřešující platformou pro veškerou problematiku, která s eh, jednotným trhem souvisí. Jednotný trh je jednou z největších konkurenčních výhod Evropy, na to nesmíme zapomínat. Neměli bychom eh, zapomínat na to, že vysoce integrovaný eh, jednotný trh chybí v Číně, v Indii, v Brazílii. Čili to je náš největší výsledek a naše největší eh, konkurenční výhoda. A je to něco, eh, co bychom měli podporovat a neustále oživovat. A jednotný trh eh, nespočívá jenom v prohlubování, ale jde také o to, eh, abychom ji modernizovali s ohledem na dění v posledních 10-15 letech, zejména pokud jde o vývoj digitální technologií, přeshraničního trhu a tak podobně. Takže s velkou radostí mohu konstatovat, že maďarské předsednictví eh, úspěšně dalo eh, zelenou těm 12 návrhům A osobně ehm, bych... Kávu, prosím. A děkuji mm, také komisi eh, za eh, pomoc. Směrnice o právech spotřebitelů je, myslím, eh, velice důležitá k tomu, abychom mohli pořešit roztříštění trhu a zajistit přeshraniční transakce. do určité míry směrnice o právech eh, spotřebitelů eh, také zohledňuje vývoj eh, na, po technické stránce obchodu v posledních deseti letech. Takže já se těším na výsledek vašeho hlasování po této části zasedání. Doufám, že skončí úspěchem. Druhá věc, za druhé, společnosti by měly eh, vzkvétat, potřebujeme více pracovních míst, abychom se zbavili té krize, takže eh, uvolňování inovativních kapacit a potenciálu je pro podniky důležité. A existuje přímý, přímá návaznost mezi jednotným trhem a inovacemi. Hodně se hovoří o inovacích, ale myslím, že ten vztah je jasný. Čím větší bude jednotný trh, tím eh, úspornější bude realizace inovací. Představme si malé Maďarsko s deseti miliony obyvateli. Budeme-li investovat do inovací a eh, máme tak malý trh o, řekněme, pěti milionech spotřebitelů, tak je to něco jiného, než když můžete vyrábět pro trh velký. Na druhou stranu velký trh znamená eh, tedy eh, intenzivnější konkurenci, ale i ta eh, podporuje inovace. Takže jednotný trh a inovace jsou mnohonásobně propojeny. Co se týče takzvané ztracené dekády nebo promarněných příležitostí, to lze vidět právě na inovacích. Inovace prostě byly ponechány sami sobě jako něco, co se e, bude moci rozvíjet bez jakékoliv podpory a pomoci. Ale teď se ten postoj mění a měnil se i během maďarského předsednictví a <clears throat> díky našemu úsilí. Možná, že, jsme, že jste slyšeli e, slavný výrok prezidenta Obamy, že ví, že je třeba bojovat za pracovní místa a řekl, eh, že eh, Amerika musí být v inovacích a ve vzdělání lepší než zbytek světa. Já si myslím, že Evropa musí být lepší ve vzdělání a v inovacích než zbytek světa. Nic nového nebo převratného na tom není. Samozřejmě tady jsou důležitější spíš ty jednotlivosti než ten obecný obrázek a je důležité předávat znalosti, které povedou k vytvoření konkurenceschopnosti a výhody z konkurenceschopnosti, z konkurenční výhody. Jsem tedy velice rád, že jste řekl, že během maďarského předsednictví 9. března eh, naše rada dala zelenou eh, tomu jednotnému systému. Byl to vpravdě historický moment. A myslím, že jsem nebyl příliš pokorný nebo skromný, když jsem tehdy během tiskové konference řekl, že se eh, tady tvoří historie. Byl to v skutku historický moment a pro maďarské předsednictví bylo eh, eh, zajímavé si tento historický moment prožít. Když se ohlédnu zpět do historie, tak je to vlastně 50-letý boj, kdy Evropa bojovala za jednotný systém patentů. A dlouho bojovala, nic se nedělo, ale potom se podařilo tu myšlenku uskutečnit. Takže když si vzpomenu, že 10. prosince za eh, belgického předsednictví na schůzku rady, která vlastně se nepohnula eh, nikam a 12 zemí vzneslo požadavek na posílenou spolupráci. Potom 9. března eh, se sešlo 25 zemí, které se dohodly na posílené spolupráci a já si myslím, že je to skutečný průlom eh, v historii patentů. Patenty jsou důležité pro inovace, nejenom proto, že je to levná a jednoduchá metoda a jednotný eh, patent vše zlevní, ale také posílí právní jistotu oproti dnešku, protože dnes je stále možné si požádat o patent v jiné zemi a Eh, to právo není rozšířeno na země jiné a eh, díky eh, volnému toku produktů je možné, že tady ten váš výrobek začne vyrábět někdo jiný. A, a když zavedeme ten jednotný systém patentů, který je jednodušší, levnější a poskytuje lepší právní jistotu, znamená to také, že se bude lépe snažit dařit přitáhnout soukromý kapitál. Když hovoříme o inovacích na evropské úrovni, myslím, že toto je rozhodující a významný krok. Od té doby pracujeme na prováděcích krocích a není to nic jednoduchého. Proto jsme se rozhodli eh, k takové výjimečné, řekněme, Radě pro konkurenceschopnost 27. června a doufám, že se nám tam podaří dosáhnout nějakého, nějaké dohody o společném postupu, co se týče prováděcích opatření a jazykových úprav. Takže tady jsme skutečně udělali to, co jsme si naplánovali a Podařilo se nám posunout ku předu celé to téma patentu. A co se týče toho druhého bodu, odstraňování byrokracie, jak zlevnit podnikání. Naše rozhodnutí z 30. května pro mikropodniky, které a umožní jednodušší účetní požadavky je také důležitým krokem ku předu, alespoň pro ty mikropodniky. A rovněž komunikace a zlepšení, co se týče inteligentní eh, regulace. I to bylo důležitým krokem ku předu. Jak eh, vytvořit regulační rámec pro podniky, který bude inteligentní a racionální. Zákon o malých podnicích byl dalším eh, úspěchem a myslím, že eh, tento eh, akt obsahuje veškeré důležité kroky nebo body, které jsou důležité pro podniky. Jedná se tedy nejenom o regulační rámec, ale i o přístup k financování a zlepšuje i otázku správného řízení. Hlavním problémem pro malé podniky není to, že jsou malé. Spíš je, jde o izolaci. Eh, chybí jim politický hlas, kterým by se jim dařilo ovlivňovat regulační rámec, zatímco velké podniky mají ten politický hlad, hlas. Eh, malé podniky jej nemají a proto eh, samotný akt o malých podnicích a zvláště to téma dobré zprávy v něm, jak je upravené, je tak důležité. Podíváme-li se na tu otázku, co potřebují podniky, aby eh, prosperovaly, aby mohly vytvářet další pracovní příležitosti, aby eh, tedy povstali z krize a posílili konkurenceschopnost Evropy. Všechny ty tři eh, aspekty jsou důležité prohloubení a modernizování jednotného trhu, uvolnění inovačního potenciálu a snížení byrokratické zátěže pro podniky. Zde ve všech těchto krocích se maďarskému předsednictví podařilo, podařilo dosáhnout všeho toho, co dosáhnout možné bylo. Já chci poděkovat všem svým kolegům za spolupráci a chci také poděkovat poslancům Evropského parlamentu. Vím, že eh, to nejnáročnější na, prezident, na předsednictví vždycky je eh, nastavit dobrou spolupráci i s radou, s členskými zeměmi, s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí. Protože nejde jen o tu spolupráci, ale o včasnou spolupráci. Když parlament nebo rada nebo komise spozdí eh, své kroky o pouhé dva nebo tři týdny, dostaneme se do časového skluzu a nedaří se nám dosáhnout všeho toho, co jsme si přece vzali. Jsem proto velice vděčen, že v našem případě eh, veškeré reakce byly včasné a díky tomu jsme úspěšně spolupracovali i s parlamentem. Bez jeho pomoci by se nám nepodařilo dosáhnout takového pokroku a nepodařilo by se nám přivést Evropu na tu cestu směřující k lepší konkurenceschopnosti. Maďarsko razí heslo Silná Evropa a když si vzpomenu na leden, tak si myslím, že se Evropa stala skutečně o něco silnější. A postupně se z této krize vymaníme a to je to, co potřebujeme. Potřebujeme mnohem konkurenceschopnější Evropu a já jsem velice rád, že i já osobně jsem mohl být součástí tohoto procesu. Děkuji. Well, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Děkujeme za charakteristicky jednoznačné představy o tom, co se týká přímo nás. Já myslím, že ten Single Market Act je podle nás také velký úspěch, ale řečeno mezi námi, musíme z toho teď vycházet. A já myslím, že můžeme počítat s tím, co vy budete dál dělat v radě, že nás dál budete podporovat v radě, budete podporovat opatření, která zajistí, že členské státy budou plnit své povinnosti. A já jsem také měl velkou radost z toho, že jste zmínil eh, implementaci aktu o drobném podnikání. Někteří z nás měli občas pocit, že se sice na politické úrovni o věci mluví, ale v praxi to nevypadá moc slavně. Takže myslím, že máte spojence v těch z nás, kdo tady chtějí pokročit. Máme zhruba půl hodiny na dotazy, na debatu s panem ministrem. Takže kdo by chtěl začít? Kyriakos Trantafilidis, Malkořata hanslik Koraca Bild. To jsou všichni, kdo jsou tady? Ne. Dobře, takže začneme panem Triantafilidisem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za jeho vystoupení. A stejně jako vy, já bych chtěl změnit pokrok, kterého bylo dosaženo pokud je o směrnici o ochraně spotřebitele. Tady jsme dosáhli velkého pokroku a já myslím, že do značné míry je to díky úsilí předsednictví. Rád bych se zaměřil na to, co jste vy ve vašem vystoupení uváděl. Vy jste mluvil o inovaci. Předsednictví zahrnulo inovaci mezi své priority do svého programu, zejména pokud o inovaci ve vztahu ke konkurenceschopnosti a malým a středním podnikům. Byl to důležitý prvek ve vašem programu. A je jasné z toho, co jste říkal, že máme problémy, pokud jde o financování inovací. A mě by zajímalo, co předsednictví udělalo, pokud jde o ten jednotný program financování a jaké dědictví zanechává dalšímu triu, protože já pocházím z Kypru, tak mě to zvlášť zajímá. Děkuji. Já jsem chtěla říct, že protože máme spoustu času, tak eh, to uděláme postupně, vždycky otázka a odpověď. Takže chcete reagovat vždycky na každou otázku? Já myslím, že bychom se mohli pozbírat víc. Je to v pořádku? Dobře, jistě. Záleží na vás, paní Hanslik. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Děkuji za to, že jste přišel a děkuji také za velice zajímavé vystoupení o činnosti maďarského předsednictví. Já doufám, že v řadě z věcí, které jste vy zahájili, bude moci pokračovat polské předsednictví ku prospěchu jednotného trhu v rámci nebo v zájmu rozvoje jednotného trhu. A to je důležité pro tento výbor. Mluvil jste o jednotném patentovém systému. Já mám velkou radost, že do značné míry jsme tento problém vyřešili. Možná, že ještě ne zcela, ale ubíráme se správným směrem. Blížíme se konečnému řešení. To je zvlášť důležité, zvlášť pro malé a střední podniky, které mají velké náklady ve vztahu k ochraně patentů v celé řadě členských států Evropské unie. Takže já jsem opravdu ráda, že tento jednotný systém umožní malým a středním podnikům chránit účinněji své zájmy. Mám jednu otázku. Mluvil jste o soukromém kapitálu pro inovace. A já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem chcete přilákat tento soukromý kapitál. A jak ho budou malé a střední podniky schopné využívat? Jak chcete tento kapitál přilákat? Děkuji. Nakrát děkuji. Já bych chtěla především říct, že na mě udělal velký dojem, udělalo velký dojem, eh, do jaké míry je vaše předsednictví angažované a účinné. Když se podíváme na to, co jste nám představili před půl rokem, vaše závazky, to znamená znovu spustit jednotný trh, dát znovu eh, do na pořad jednání reálnou ekonomiku, konkrétní věci, o které jsme my žádali ještě za belgického předsednictví, abyste se některým věcem věnovali na ministerské úrovni. A jak jste velice dobře vysvětlil, chtěli jste také odstranit překážky, odstranit byrokracie a zaměřit se na inovaci. Samozřejmě akt o vnitřním trhu a akt o drobném podnikání, to jsou dva velké úspěchy, kterým došlo za vašeho předsednictví. A za to jsme velice vděční. Chtěla bych se zeptat na celou tu otázku nepřímých překážek a národních výjimek. My jsme s vámi vstoupili do velice dobrého dialogu a z toho mám radost a chci využít této příležitosti k tomu, abych vám poděkovala za to, že jste přivítali výbor IMCO v Budapešti. Pokud jde o daňové zákony v celé řadě zemí v Evropě, víte, že třeba Slovensko už zrušilo zákon, který zavedlo my chápeme situaci. A chci se jen zeptat, jestli ta opatření mají být dočasná, souvisí s krizí a jak to vůbec vypadá teď. A také bych vás chtěla vyzvat k tomu, abyste i po vašem předsednictví dál věnovali pozornost opětovnému spuštění jednotného trhu. Děkuji. Paní Rigoyen Perez. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. A ráda bych také poděkovala panu ministrovi za informace, které nám dal. Něco nám tady chybí. A totiž občané. Občané by měli být jádrem Evropy. A proto mám otázku, nebo v podstatě dvě otázky. Za prvé, nakolik důležitý je sociální rozměr vnitřního trhu pro maďarské předsednictví a jaký význam přikládáte službám obecného zájmu? Děkuji. Ještě někdo další? Hadirile ne? Dobře. Můžete prosím reagovat na tyto čtyři otázky? Mnohokrát děkuji. Já myslím, že ty první dvě otázky možná zodpovím najednou, protože jedna se týkala financování inovací a druhá také do jisté míry financování inovací. Když mluvíme o inovacích, o výzkumu a vývoji, myslím, že v Evropě máme celou řadu různých věcí, pocházejí ze silikonového údolí. A v podstatě vždycky myslíme na to, že někdo v nějaké garáži má nějaký úžasný nápad a pak potřebuje nějakého člověka, který má soukromý kapitál a pak se z něj stane multimilionář. To je třeba ten příběh Sergeje Prima nebo Yahoo, Jerryho Younga, Steve Jobs do, do jisté míry, to je něco podobného. To je takový hrdina. Takže to je velice pěkný příběh, dá se to prodat. Ale to není ten hlavní způsob, jak se dělají inovace. Inovace většinou pohání průmysl, protože ten je právě propojený se spotřebitelem chce pro spotřebitele vyrábět něco nového. A já myslím, že inovace stále více pohání průmysl. A když se pokusíme zbavit eh, toho mýtu, těch příběhů ze silokonového údolí, což se stejně v jiných částech se tam nedá moc kopírovat, s tím, že víme, že inovace stále více pohání průmysl, přichází druhá otázka financování. Měli bychom vytvořit příznivé prostředí, ve kterém průmysl může investovat do inovací. To je jedna věc. A druhá otázka je samozřejmě je otázka regulace. Jak vytvořit systém financování na evropské úrovni? Já myslím, že to, co jsme měli za našeho předsednictví, především bylo průběžné hodnocení sedmého rámcového programu a výsledky toho hodnocení. A z těch vyplynulo, že potřebujeme mnohem štíhlejší systém, máme příliš mnoho nástrojů a musíme spojit naše úsilí a seskupit naše zdroje. A druhá věc je postupný přechod na ten rámec společné strategie. To znamená, že musíme najít synergie mezi celou řadou nástrojů pro financování. A ty synergie neznamenají pouze to, že třeba i ve strukturálních fondech máme nějaký nástroj pro financování, pro výzkum a vývoj. Sedmý rámcový program CIP2 celou řadu dalších věcí. Nejenom, že to dáme jakoby dohromady, ale musíme také nějakým způsobem podle platných nařízení tyto věci harmonizovat. Takže já myslím, že v tom případě jsou tady dvě možnosti. Za prvé, vytvořit příznivé prostředí, to je otázka regulace, aby průmysl víc investoval. A pak je tady do jisté míry otázka pro členské státy, protože za to odpovídá každý členský stát. Některé si vedou dobře, některé hůře. A také to, myslím, platí na evropské úrovni. I tady musíme určité věci vyřešit. A druhá věc je přechod ze sedmého rámcového programu na rámec společné strategie. Minulý týden v pátek byla velká konference. Byly tam všechny zúčastněné strany, byl jsem tam já, byli tam zástupci komise, takže postupně se dostáváme k financování v tomto případě nešlo sice o financování. Nicméně diskutovalo se o racionalizaci našeho úsilí. Konkrétní otázka, pokud jsem to správně pochopil, na krizi, na daně, na Maďarsko. Ano. Je to dočasné opatření. Neboli dočasné opatření do konce roku 2012. To znamená, že od 1. ledna už to nebudeme mít. Někdy se mě podnikatelé ptají, třeba předevčírem se mě ptali, jestli to tak opravdu bude. A já jsem říkal krásnou Němčinou, že to šmajcen, nebo že je to výborný nástroj, víc k tomu nemohu říct. Je to prostě dočasné opatření. Ale když se podíváte na celý ten vývoj, když jsme o tom mluvili posledně, protože my jsme to zavedli z celé řady důvodů. Za prvé jsme zdědili nějakou rozpočtovou situaci. Vznikla takzvaná daňová krize v některých sektorech a ta nám pak pomohla vyřešit eh, nevyváženost rozpočtu. Vidíme, že ta opatření se osvědčila, Měli jsme čas provést naprosto zásadní reformy. A jedním z cílů těchto reform bylo vytvořit pružnější trh práce. K tomu máme i celou řadu dokumentů na evropské úrovni. A potom výrazně zefektivnit stát. To byly dva hlavní cíle. Nicméně prostřednictvím těchto reform budeme schopni financovat maďarskou ekonomiku, a také státní dluh a tak dále, bez nějakých mimořádných daní. Ale vidíme, a já vím, že v té době, kdy jsme ty daně zaváděli, byla celá řada diskuzí. Teď vidíme, že tato opatření se osvědčila. Když se podíváte na to, jaké problémy jsme měli v Evropě, a jak se Maďarsku podařilo udržitelným způsobem financovat ten dluh na trhu s dluhopisy, CDS je velice nízké, situace vypadá velmi povzbudivě. Takže poslední čísla, co se týče růstu, ukazují, že v posledním čtvrtletí, to znamená v tomto čtvrtletí, jsme měli nejvyšší růst za posledních pět let. Takže vidíme, že krok za krokem se projevují výsledky. Já vím, že to bylo kontroverzní, ale je to omezené, je to omezené na určitou dobu. Dal nám to čas, který jsme potřebovali, abychom provedli reformy. Když chcete rozpracovat nějaké reformy, potřebujete na to čas i v parlamentu. Ale abych to zkrátil, je to prostě jednoduché. Ono to vypadá velmi jednoduše. Za pár sekund prostě zkrátíme rozpočet o pár miliard, podepíšeme to a je to. Ale vytvořit skutečně udržitelný systém, provést skutečné reformy, to trvá nějaký čas a to je pro nás zásadní. A jak ty reformy krok za krokem zavádíme, myslím, že se dostaneme ku předu. Není to vytesáno do kamene. To je asi moje odpověď. Sociální rozměr eh, jednotného trhu, to samozřejmě nabývá na významu. A proto jsem velice často říkal, že do jednotného trhu se nikdo nemůže zamilovat, protože bez podpory občanů nebudeme schopní dosáhnout jednotného trhu. A to bylo velice jasné, když se podíváte na těch 12 bodů, těch 12 opatření pro jednotný trh z aktu o jednotném trhu. Jsou tam i sociální záležitosti, je tam ten sociální prvek. Jistě potřebujeme i podporu občanů pro jednotný trh. Někdy je to otázka komunikace protože výhody jednotného trhu jsou zjevné. Ale zcela jistě, když se podíváme na zprávy, špatné zprávy jsou zprávy, tak probíhá ta komunikace. Někdy slyšíme o určitých problematických aspektech. Já myslím, že potřebujeme podporu občanů pro jednotný trh. Takže si myslím, že je důležité, že mezi těmi 12 body najdeme řadu důležitých prvků, které představují ten sociální rozměr jednotného trhu. Dobře, děkuji. Chce se k některé z těch otázek ještě někdo vrátit, nebo jste spokojení s odpovědí? Možná, že já bych tedy mohl nadnést několik věcí, pane ministře, když máme tu příležitost. Vrátím se k tomu vašemu nadšení pro akt o malých podnicích a jak jej naplnit. Chtěl bych se zeptat, jestli byste neměl nějakou konkrétní představu o jeho posílení. Například jsou tam ustanovení pro tzv. zkoušky malých podniků. To znamená, tam bychom měli zkoušet nebo přeskoumávat legislativu z pohledu malého podniku. Já si musím, že musíme eh, vytvářet velký tlak na komisi, aby k tomu opravdu došlo. My když eh, to někdy čteme to posouzení, eh, tak si myslíme, že je to udělané dobře, ale měli bychom vždycky měli mít, mít nějaké výjimky pro malé podniky, automaticky zabudovat do systému, protože jakmile se zahrne Eh, rozhodneme eh, zahrnout malé podniky, tak je to spíš jako výjimka než, eh, výjimkou než pravidlem. Takže možná, že tady by se to mělo automaticky dělat. Myslíte si, že je to dobrý nápad? A druhá věc. Teď přecházíte eh, tady eh, od předsednictví s velkými úspěchy. Eh, co byste nám řekl, nač bychom se měli zaměřovat v nadcházejících 12 měsících na tomto výboru? Máte pro nás nějaká zvláštní sdělení? Zvláštní poselství. Děkuji. To přehodnocení v půli období u toho aktu pro malé podniky eh, se zaměřuje na eh, jeden problém v podstatě. Já jsem eh, za předsednictví zjistil, že někdy je třeba prostě něco opakovat. A to samo o sobě už je úspěchem, protože to znamená, že ta myšlenka nespadla ze stolu. A k to malých podnicích. A ohledy na malé a střední podniky a všechny ty eh, zkoušky nebo testy vzhledem k eh, malým a středním podnikům. To je důležité, ale vím, že v každodenní praxi eh, státní zprávy to někdy ztrácíme se zřetele. Jsou to zásady, které by měly být součástí každodenní práce státní zprávy. Na jednání vlády kolikrát máme celou řadu problémů a někde eh, vzadu hlavě prostě musíme pamatovat i na tyto zásady. Musíme tam mít nějaké kontrolní mechanismy. Vlády a někdy i parlamenty jsou eh, někdy eh, nadšené pro novou legislativu a nejsou tak nadšené pro regulaci své vlastní práce. A potom eh, samozřejmě je tady ta kategorie sama, malé a střední podniky. Já kolegům říkám, v té a té zemi 99% eh, podniků jsou malé a střední podniky. Takže když vytváříme nějaký zvláštní předpis pro 99% něčeho, tak otázkou je, jak relevantní ta kategorie eh, sama o sobě je. Například zjednodušení eh, účetnictví pro malé subjekty. Na Radě pro konkurenceschopnost eh, jsme použili poměrně nový rámec, novou kategorii, která zatím neexistovala. Nicméně jedná se tedy o malé firmy s méně než deseti zaměstnanci. Ty musí eh, mít zvláštní zacházení. A otázkou je, jaké přesně zvláštní zacházení potřebují. Já jsem nikdy neviděl stát, který by řekl, no my jsme proti malým podnikům. Každý stát je miluje. Otázkou je, jak jem člověk může milovat. A jak je užitečně podpořit a jak v jejich případě dělat výjimky. A takováto pravidla, to zásada je jenom eh, jednou, nebo ten test pro malé a střední podniky. to eh, by se mělo ehm, zahrnout do každodenní práce naší státní zprávy, ale není to vždycky snadné. Myslím si, že jsou dvě věci, kde i po maďarském předsednictví. Nebo i po těch posledních deseti dnech eh, stojí eh, za eh, činnost. Rychlá dohoda o patentech. My určitě budeme mít jednání, ale i potom parlament a komise. S tím budou nakládat. Evropská soukromá společnost, to je samozřejmě otázka. Na to my jsme hodně zapracovali, i jsou tady známky určité dohody a nejsem si úplně jistý. Je to otázka, která se mění den za dnem. Takže myslím, že i tady lze něčeho dosáhnout, nějakého zlepšení a i parlament nám tady může tedy pomoci. A já bych eh, podpořil každý krok, který eh, posiluje evropský průmysl a jeho konkurenceschopnost. A pomáhá mu um, dostat se na trh a k penězům. Jedna z věcí, na které bychom neměli zapomínat, je, že Evropa eh, teď nemůže eh, udělat nějaký velký balíček na oživení ekonomiky. Spíše můžeme snížit eh, zátěž podniků, vysvobodit je a oni potom budou aktivnější sami. Bohužel, teď není doba na to abychom eh, spouštěli velké stimulační balíčky v každé zemi, nebo v žádné zemi. Potřebujeme méně byrokracie, více jednotného trhu a eh, lepší přístup k inovacím. Já bych eh, vám ještě jednou rád poděkoval za to, že jste se zúčastnil našeho jednání. Naposledy jako předseda v rady úřadující ale doufám, že budete s námi i dále spolupracovat, protože vás tady vítáme i jako um, spolunadšence pro záležitosti vnitřného, vnitřního trhu. A víme, že zohledňujete i ten sociální rozměr. A, takže přejeme vám mm, hodně úspěchů eh, ve zbytku vašeho předsednictví i eh, v tom vyjednávání o patentech. Tam ta dohoda je velice důležitá. A doufáme, že i nadále budete sehrávat důležitou úlohu na Radě pro eh, konkurenceschopnost, protože myslím si, že ten, eh, ta práce, která, eh, kterou jste tomu odvedli, je velmi důležitá. Poprosím kolegy, aby zatleskali. And I'm also very pleased. A také vám mohu dát zprávu z naší z návštěvy, je to v maďarštině a je takový suvenír, abych tak řekl. Um, um, a... a nyní eh, si dáme asi pětiminutovou přestávku. A chtěl bych upozornit, eh, že jsme připraveni na slyšení. A poprosím kolegy, aby nalezli místo zhruba tam někde, kde eh, se dívají vždycky. A potom eh, budeme hlasovat pro eh, ten balíček pro eh, práva spotřebitelů a potom se pustíme do našeho slyšení. vážení kolegové, prosím, nalezněte si nějaké místo k sezení. Všechny vás zde vítám. A zvláště chci přivítat hosty na našem slyšení o modernizované celní správě a vnitřním trhu. Jsem rád, že je vás zde tolik. Zvláště samozřejmě vítám všechny naše řečníky, ty za chvíli představím. Uh, my začneme o chviličku později, protože eh, výbor eh, ještě před začátkem slyšení má splnit jeden důležitý eh, úkol, a to je schválit závěrečnou dohodu kterou e, zpravodaj a stínoví zpravodajové dosáhli s radou ministrů a předsednictvím o textu směrnice o právech spotřebitelů. A budete-li s tím souhlasím, e, navrhuji, abychom tedy unblock vzali text z rady, e, ten konsolidovaný text a hlasovali i a také vzali na vědomí výrok nebo vyjádření předsednictví o korelačních tabulkách to jsou tedy ty eh, tři části eh, dohody, kterou jsme dosáhli v souvislosti s korelačními tabulkami. To se tedy týká pouze poslanců eh, našeho výboru IMCO. Vím, že jsou zde i další poslanci, když nám dáte na vědomí předem, tak vás také můžeme zapojit do hlasování. Zvláště vítám Dánu Volis, která je zpravodajkou za výbor Jury, která by ráda promluvila k celému tomu balíčku. A jinak si vyžádám velice stručné vyjádření e, tedy e, pana Hance Petra Majera, e, zastupujícího zpravodaje, a paní Gebhardt a paní Volis také chtěla. Ne, paní Volis nebude mluvit. A potom bychom se hned pustili do hlasování. Takže prosím, jestli máte sebou hlasovací karty, takže budeme hlasovat elektronicky, abychom toto mohli také zaznamenat. Takže nejprve dám slovo Eh, tedy zastupujícímu zpravodaji panu Hancu Pítru Majerovi. Pane předsedo, vážení kolegové, já jim, eh, hovořím jménem zpravodaje Andrease Švába, který bohužel se nemohl zúčastnit vzhledem k dlouhoplánované zahraniční cestě. Jeho jménem eh, děkuji za dobrou spolupráci a za skvělé pracovní nasazení stínových zpravodají, eh, zpravodajů, předsedy našeho výboru, sekretariátu, všech spolupracovníků a v neposlední řadě eh, radě a komisi a předsednictví během celé doby jednání. My jsme hovořili o informační povinnosti zúčastněných eh, hráčů. Eh, zvláště jsme se zaměřili na kapitolu 5. Podařilo se nám eh, při zanechat tam nebo ponechat důležité prvky v kapitole 4, které posílí práva spotřebitelů v celé Evropě a to právně závazně. I v centrální části směrnice kapitole 3 Eh, pro smlouvy uzavírané na dálku a v podobném prodeji se nám podařilo eh, prosadit posílení práv spotřebitelů, posílit jejich bezpečnost eh, i úpravu výjimečných ustanovení pro řemeslné práce. Potom otázka nákladů, o níž byla řeč ještě včera, ta je jasně textem upravená a při provádění uh, bude muset a e, také bude komise pečovat o jasnost. Samozřejmě parlament e, by si přál jistě i ještě lepší řešení, ale myslím, že ten současný kompromis je pro všechny zúčastněné strany přijatelný. Podařilo se nám dosáhnout mnohé, ale kompromis znamená i si vzájemně ustoupit. E, Celkem v tomto případě bylo velice prospěšné, že jsme všichni eh, v těchto jednáních byli orientováni na konsenzus. A proto se nám podařilo ten původní text komise a rady značně zlepšit. Vážení kolegové, eh, díky přesvědčení, že eh, ani po druhém čtení by bývalo nebylo možné dosílit lepšího výsledku Eh, souhlasí frakce EPP s textem a jménem zpravodaje vás prosím také o všechny, eh, všechny o souhlas tedy s touto dohodou. Paní Gebhardt, děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat všem zúčastněným za práci, byla velice Eh, intenzivní, někdy byla i sporná, docházelo mezi námi k velkým eh, tedy eh, věcným soubojům, ale ten dosažený výsledek je výsledek, na který můžeme být hrdí, nebyly tam žádné tedy nepřijatelné kompromisy a co je zvláště důležité, to je ten díl týkající se povinnosti informovat, aby tedy občan věděl, k čemu se zavazuje, když eh, tedy něco koupí. Tady se nám podařilo eh, dosáhnout velkého pokroku. Pozitivní také je, že se nám podařilo tam připojit digitální obsah, které původně nebyly plánovány, tedy podsunout pod směrnici a že jsme jasně stanovili, že při nákupu po internetu eh, takzvané šablonové řešení nebo vzorové řešení se podařilo prosadit, že tedy, tedy tam jsou tak, takzvané ty, ty zatykované eh, nákupy a že je povinnost na té webové stránce eh, tedy veškeré díly toho nákupu jasně uvést. To je veliký eh, úspěch naší práce a proto dnes také mohu doporučit své frakci, aby odsouhlasila tento pozitivní kompromis. Děkuji. Jsou tady další stínoví zpravodává. prosím, eh, prosím, buďte struční, ale děkuji, pane předsedo. Eh, liberálové a demokraté schvalují tento text a budeme hlasovat pro text ze dvou základních důvodů. Za prvé nejde jenom o to, že se podařilo dosáhnout e, vlastně rovnováhy mezi politickými frakcemi a institucemi, ale také mezi zájmy spotřebitelů a zájmy podniků. E, proto je to značný příspěvek, užitečný e, k jednotnému trhu. A za druhé je velice důležité a to díky práci zpravodajů, že se nám podařilo dosáhnout souhlasu, tedy naší frakce a vůbec frakcí, to vyjde, vyšle jasný signál spotřebitelům, že toto zlepší jejich každodenní život a jejich i podniku. Děkuji. Nikdo další se z parlamentu o slovo nehlásí. Máme tady zástupce rady a komise a proto dám slovo paní Kerteš za radu, která byla také přítomna těmto vyjednáváním o několik slov a také zástupkyni komise. Paní Kerteš. pane předsedo. Děkuji vám, jsem velice ráda, že se mohu zúčastnit vašeho setkání při této příležitosti a jak právě řekl před chviličkou náš ministr, co se týče eh, debaty eh, o eh, evropském patentovém systému. Tato debata je pro maďarské předsednictví stejně důležitá a zopakuji to, co jsem řekla v lednu ve vašem výboru, když jsem také zastupovala maďarské předsednictví. Toto je klíčovou prioritou pro maďarské předsednictví aby se toto maďarské předsednictví vždy stavělo vůči Evropskému parlamentu pozitivně během těch šesti měsíců, které jsme měli k dispozici. Teď je tedy eh, červen a my můžeme říci, že se podařilo dosáhnout dohody eh, nad tímto závažným dokumentem a to je eh, důkazem toho, že jsme skutečně byli předsednictvím, které se vstřícně stavělo k Evropskému parlamentu. I podle nás jde o vyváženou dohodu jak z hlediska spotřebitelů, tak z hlediska podniků. Je to skvělý kompromis a my jsme vděční všem zúčastněným. Děkuji. Děkuji. A konečně paní Mešu za komisi. Dobrý den všem. Já chci doplnit pouze to, že jsem taky velice ráda a také děkuji za veškeré ty intenzivní schůzky s parlamentem a e, s výborem. E, ta setkání byla plodná a vedla k tomu dnešnímu výsledku. I služby komise jsou přesvědčeny, že ten návrh, který máme na stole, je vyvážený ve prospěch jak spotřebitelů, tak obchodníků. Děkuji vám za tuto plodnou a konstruktivní spolupráci. Dobře, i já chci říci jako předseda tohoto výboru, že děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a radě a komisi, kteří se zúčastnili pilnou prací na dosažení tohoto výsledku. Hlasujeme tedy elektronicky teď o všech třech dílech tohoto eh, dokumentu. Hlasovali všichni? Eh, jedna karta eh, chybí, máte asi kartu ve strojku, ale dobře, takže prostě bez toho jednoho hlasu končím hlasování. 28 pro, 3 se zdrželi a myslím, že můžeme poděkovat Andreasovi, Švábovi a všem stínovým zpravodajům. Dokument je schválen. Zástupci politických frakcí podepíší eh, tento text a příští týden to půjde do plenárního zasedání. Nyní vás vítám na slyšení. Doufám, že všichni poslanci zůstanou. Jestli budou odcházet, prosím, odcházíte velice potichu, protože sice nám to zabralo určitou dobu, ale doufám, že naši hostující řečníci to pochopí. Takže jenom eh, krátkou chviličku, než si všichni sednou a potom začneme. Já bych rád začal, takže vás chci všechny požádat, pokud si chcete povídat dál, abyste opustili sál. Rád bych požádal členy našeho výboru, kteří sedí více vzadu, aby se přesunuli dopředu. Budeme tak mít víc místa pro návštěvníky, kteří by se chtěli zúčastnit slyšení a to by bylo opravdu výborné. Um, uh, Dobrý den, ještě jednou vás vítám na slyšení. Vítám také ty z vás, kdo nás možná sledují na internetu. Už jsem říkal, proč začínáme s malým spožděním, ale také vás vítám. Vítám naše nové diváky. Chtěl bych všem připomenout, všem, kdo budou hovořit, Já myslím, že pokud je o webcasting, Automaticky vás bude zabírat kamera, když si zapnete mikrofon. Tolik tedy informace pro naše řečníky. Mám velkou radost, že tady mohu přivítat i našeho zpravodaje pro naši zprávu z vlastního podnětu, pana Matě Salviniho, který je tady se mnou na pódiu a který nám na závěr celé slyšení uzavře. A děkuji mnohokrát jeho týmu i stínovým zpravodajům za to, že nám pomohli zorganizovat toto slyšení. Patří to k naší práci na naší no, vlastní zprávě o modernizaci cel. Clo patří mezi eh, záležitosti, za které odpovídá tento výbor. Vítáme příležitost vyslechnout si odborníky a posoudit určité věci, které s tím souvisejí, takže vás opravdu vítám. Máme málo času, takže každý řečník dostane pět minut. Měli byste mít eh, složku s materiály, ve kterých eh, vidíte jejich úctyhodnou kariéru, to, čím se zabývají, to tady procházet nebudu. A opravdu žádám všechny, aby dodržovali čas. A navrhuji, protože začínáme trošku pozdě, že první část, kdy budeme mluvit o posílení konkurenceschopnosti, eh, bude následovat budou následovat otázky a odpovědi a pak bych navrhoval, že druhou a třetí část si vezmeme dohromady abychom se mohli všechny vyslechnout v tom čase, který máme k dispozici a potom si eh, vezmeme otázky a odpovědi nakonec, protože jde o účinnou kontrolu a posílení spolupráce a já si myslím, že to spolu souvisí a zcela jistě se tam některé věci budou překrývat. To tady máme v úmyslu a potom to musíme ve 12.30 přesně uzavřít. Uzavře nám to pan Salvini. Tolik tady plán na dnešní dopoledne. Přejdeme tedy na posílení konkurenceschopnosti Tady máme čtyři řečníky. Prvním z nich je Miroslav Zjelinsky, ředitel, který má na starosti celní politiku, legislativu a tarify v Evropské komisi. Není v našem výboru neznámý, protože sem chodí podávat zprávy o legislativních zážitostech. A potom mám velkou radost, že tady mohu přivítat Susan Agnerovou, zástupkyni ředitele pro otázky dodržování předpisů a facilitaci ve Světové celní organizaci. To je opravdu klíčový hráč v celé této oblasti pokud jde o spolupráci v oblasti cel a modernizaci cel. Další odborník je z Polska, Hubert Jadřik. Omlouvám se, že špatně vyslovuji vaše jméno, možná, že nám ho vyslovíte vy sám správně. Pracuje pro společnost Price Waterhouse a je předsedou řídícího výboru Evropské celní sítě společnosti Price Waterhouse. A jako poslední je tady někdo, kdo ve velké míře pracuje v oblasti celnice do Keith Vaughan, je eh, ředitelem pro United Parcels v Evropě a určitě nám řekne, kolik transakcí procházejí přes United Parcels Service každý den, abychom si také udělali představu o tom, jaké činnosti se v praxi věnuje a jsme velice rádi, že si vyslechneme o praktické eh, zkušenosti. Takže nejprve na pět minut pan Zielinsky. pane předsedo, vážení eh, poslanci, dámy a pánové. Je mi ctí, že mohu vystoupit jako první. Pokusím se hovořit stručně, využít svých pět minut a zaměřím se pouze na situaci, současnou situaci z hlediska přepracované verze modernizovaného celního kodexu. Ostatních věcí, eh, o ostatních věcech se zmívat nebudu. Samozřejmě eh, v celní oblasti nejde jenom o modernizovaný celní kodex. Nejsem si jistý, jestli budeme mít i slajdy. Yeah, sorry, we're... Ano, omlouvám se. Máme trošku spoždění s těmi vašimi slajdy, ale za chvilinku se nám objeví, takže můžete prosím začít. A slajdy budou následovat. Dobře, mnohokrát děkuji. Hovoříme o změně nebo přepracování modernizovaného celního kodexu. V tom je rozdíl, protože my nechceme znovu otevírat diskuzi. A s přepracovanou verzí modernizovaného celního kodexu se pojí dva cíle. Za prvé odklad, protože z nejrůznějších důvodů, z, důvodu informačních systémů a tak dále. A druhá věc je otázka přizpůsobení modernizovaného celního kodexu Lisabonské smlouvě. A samozřejmě při práci na prováděcích aktech musíme rozlišovat mezi aktiv přenesené pravomoci a prováděcími akty v modernizovaném celním kodexu. A pak máme určité opravy, které vyplynuly z obchodních modelů a také z vývoje celní i související legislativy. Tolik tedy hlavní účel. Co vlastně děláme? Snažíme se omezit změny. Chceme se držet eh, původního záměru parlamentu a komise, když v roce 2008 odhlasovali modernizovaný celní kodex. Máme stále ještě ambiciozní časový plán. Víme, že modernizovaný celní kodex potřebujeme pro obchodní komunitu, pro Evropu. A proto jsme si připravili velice jasná redakční kritéria pro ty opravy. Nejprve máme redakční změny, to je velice jednoduché. Třeba výraz Evropské společenství musíme změnit na výraz Evropská unie a tak dále, tak dále. Takových změn je celá řada a vyplývají ze změn v legislativě. Také je nutné zohlednit modelování obchodních procesů. Když byl před několika lety projednáván modernizovaný celní kodex, nebylo ještě tolik rozvinuté obchodní modelování. Teď máme velice eh, důležitý nástroj a při zpracování právních eh, předpisů vidíme celý proces, takže se můžeme vyhnout chybám a překvapením. A samozřejmě musíme zohlednit výsledky této práce. Jak vypadá situace, jak vypadá časový plán? Máme dopis 19. května předsedovi výboru IMCO a maďarskému předsednictví. Účelem tohoto dopisu bylo vysvětlit, jak vypadá politická podpora a chtěli jsme také dospět ke společnému chápání těch změn. Potom jsme se obrátili na maďarské předsednictví a samozřejmě na nadcházející polské a dánské předsednictví. Také jsme zodpověděli celou řadu otázek, evropských poslanců. Velice důležitá je otázka přepracování, ne změny, protože my se chceme držet těch limitů, nechceme to celé opakovat, nechceme opakovat celou debatu. Přípravné práce obchodních modelů bychom chtěli dokončit. Mm, také mm, aktů dalek přenesené pravomoci. Všechno bychom to chtěli dokončit do listopadu tohoto roku a potom samozřejmě ještě musíme dořešit celou řadu věcí. S obchodní komunitou, se všemi zúčastněnými je teď projednáváme. To, co teď děláme, je velice složité, protože implementujeme ustanovení modernizovaného kodexu, ale zároveň to ještě musíme rozdělit mezi akty přenesené pravomoci a prováděcí akty. A to znamená, že je to vlastně dvojí práce. Ale samozřejmě chceme to všechno řádně provést. A chtěl bych říct, že jsme připraveni na všechny možnosti, jsme připraveni na diskuzi a budeme radu dál informovat a samozřejmě budeme informovat i parlament stále ještě máme v úmyslu schválit ten návrh v kolegiu do konce tohoto roku. Ale samozřejmě se chceme vyhnout situaci, kdy komise zašle v prosinci návrh nebo začátkem ledna a všichni budou překvapení. Takže e, skutečně nám záleží na dobré komunikaci. Tolik z mé strany, pane předsedo, mnohokrát děkuji. Děkuji vám, e, pane Želeňský, za předestření našeho budoucího programu a víceméně e, cílem e, práce paní Salviny je e, posílit naše poznání o tomto, naše znalosti. A mimochodem prezentace pana Želinského je ve vašich podkladech a všechny prezentace potom budou i na našich webových stránkách. A nyní dáme slovo paní Eigner se Světové celní organizace vaše eh, slidy eh, hned eh, naběhnou. Bohužel počítač nám dnes funguje poněkud pomalej. ty slidy vypadají takhle, takže si je můžete otevřít před sebou a teď vám dávám slovo. Děkuji vám za pozvání. Pro Světovou celní organizaci je potěšením vystoupit na veřejném slyšení v Evropském parlamentu. Eh, já jsem byla požádána, abych popsala, co děláme na, eh, s cílem modernizace cel a pro naše eh, členy a pro obchod. My jsme mezinárodní organizace a když hovoříme o VCO, tak obyčejně tím míníme těch 177 členů, včetně Evropské unie i Evropské komise, ty jsou také eh, aktivními členy. Naším posláním, a to vám bude připadat asi velmi běžné, protože to, co eh, VCO eh, má za cíl, se neliší příliš od cíle Evropské unie a jejich členských států. My se snažíme zajistit, aby všech našich 177 členů nalezlo místo v naší organizaci, protože, jak asi si dokážete představit, většina z nich jsou rozvojové země. Čili eh, my stojíme před jinými výzvami než Evropská unie. Ale některé z nich jsou srovnatelné. Jedním z našich cílů je stále eh, výběr eh, cel, což je samozřejmě velmi důležité pro rozvojové země. A dále se snažíme o zvýšení, konkur- se snažíme o zvýšení konkurenceschopnosti členů, pomáháme členům s používáním instrumentů Já jsem si jistá, že znáte náš eh, systém, znáte eh, Kyotskou úmluvu, o jejíž eh, unifikovanou implementaci se snažíme, stejně tak se snažíme o zjednodušené a harmonizované celní řízení a jeho používání, používání potom podporujeme spolupráci mezi celními úřady, podporujeme budování kapacit a také podporujeme partnerství mezi celními a obchodními organizacemi. Hlavní výzvy. Já prosím o další slide. Hlavní výzvy eh, jsou velice eh, podobné tomu, eh, čemu čelí všichni naši členové. Tady jsou schrnuté a nebudu příliš je rozebírat. Naše hlavní činnost také bude vypadat do značné míry podobně tomu, co dělá EU a její členové. Jak už jsem říkala, my se musíme pokusit eh, zajistit, aby všichni naši členové byli eh, schopni nalézt své místo, to znamená, eh, snažíme se zlepšovat efektivitu celního řízení, posilovat technologie a tak podobně. A také se zaměřujeme na obchod, eh, pracujeme s kontaktní skupinou eh, Digitaxud a oni přispívají k naší práci tím, že zajišťují, aby ta opatření, která my eh, vytváříme ve VCO, byla proveditelná u, u našich členů, aby odpovídala jejich potřebám, potřebám jejich celních orgánů modernizovaný celní kodex samozřejmě eh, bude eh, do značné míry odrážet tyto snahy. A my tohle děláme v úzké spolupráci se členskými státy EU i s komisí a zejména s generálním ředitelstvím Taxud. A ještě bych poprosila dva slajdy dál. Nemám eh, příliš mnoho času, ale ráda bych každopádně zmínila, že v roce 2008 jsme přijali eh, cestovní mapu celní, eh, kterou jsme nazvali clo v 21. století. Asi všichni víte, jaká ta strategie bude. Ona se to neliší od strategie EU, přijatá zhruba ve stejnou dobu. Je důležité aby eh, celníci eh, se snažili prostřednictvím eh, standardů protokolu obecných zásad zajistit strukturovanější výměnu. Potom se snažili podporovat koordinaci v řízení rizik. Já myslím, že tady bych měl teď zareagovat na otázky, eh, které se týkají bezpečnosti a kontroly. Možná, že ty by se asi měly řešit, ale v dalším panelu, takže teď už se to nebudu dotýkat. Dobrá, děkuji vám a mm, eh, my samozřejmě ty vaše eh, slajdy máme, které obsahují informace o Kyoto. Máme, takže vám za ně děkujeme. Samozřejmě zajímají nás slavy na 20. století. To je součást naší práce, pochopitelně. A nyní teď nám řeknou něco praktici o tom, co chtějí, abychom eh, zohlednili eh, při modernizace, modernizaci cel. Nejdříve dám tedy eh, slovo panu Jadřikovi, který mi teď řekne, jak vyslovit jeho jméno. Omlouvám se, že jsem se nepřipravil. A potom panu Vonovi. Takže nejdříve paní Hanzlik mi pomůže. Mm, tak už vám děkuji. Eh, eh, eh, Takže já se jmenuji um, Hubert Jadřik a pracuji uh, pro PricewaterhouseCoopers v oblasti nepřímého stanění v Polsku a, a každý den pracuji s velkým počtem podniků, které pracují na vnitřním trhu a radím jim v oblasti cel. Ve svém uh, stručném shrnutí se vám pokusím popsat uh, co si podniky myslí o modernizovaném celním kodexu a jak si myslí, že by mohly být konkurenceschopnější na vnitřním trhu, ale i na širším základě v globálním rozměru tedy. Za prvé, modernizovaný celní kodex. Pro mě největší obavou je, že když Eh, jednáme se společnostmi, tak firmy a modernizovaný kodex neznají. A i když to nařízení vyšlo už před několika lety, důvodem je, že zatím nebylo mm, dokončeno. Takže eh, nedílná součást modernizovaného kodexu, eh, kterou se, respektive její provádějící opatření zatím nejsou hotová. Takže svým způsobem se tímto podniky nemohou přilžít v eh, svém plánování. Pokud jde o eh, komputerizaci eh, celního systému a toho jednotného kontaktního místa, tak to se zdá zatím poměrně realistické pro podniky. Celní orgány používají různé informační systémy, například pro celní deklarace a zároveň celní ustanovení eh, jsou vykládána různě, eh, různými celními úřady a eh, také zároveň kud se to nedá sladit. Abych to vzal ale pozimisticky, pozitivně. Status oprávněného hospodářského subjektu, to je něco stále důležitějšího pro subjekty, které působí na jednotném trhu. Na, mé, na základě mého nedávného, ne, mých nedávných zkušeností je to důležité i pro malé a střední podniky. Eh, čím dál tím více podniků eh, žádá o tento status a čím dál tím více ho i dostává. Bohužel ten status sám nezaručuje zas tak velké eh, usnadnění. Většina společností, které požádají o opravení hospodářský subjekt, eh, to chce kvůli zjednodušení eh, postupu. Takže eh, žádné jiné konkrétní usnadnění pro ně neexistuje. Když to schrnu a navážu na téma tohoto semináře a sice jak podpořit konkurenceschopnost podniků v EU, tak eh, poukážu na to, že hlavním cílem eh, v úpravy cel by měl být eh, hlavní cíl podnikání a sice rychlost obchodu v moderním světě a zároveň snadné a uniformní uplatňování celní legislativy na celém jednotném trhu. To je hlavním eh, cílem. Já tady mám několik eh, možných řešení. Rád bych eh, byl svědkem v novém prostředí, aby došlo k následujícímu. To přijetí implementujících usnadovení pro modernizovaný celní kodex je, myslím, klíčovým prvkem toho, jak informovat podniky jak, o tom, jak fungovat v novém prostředí. Oni potřebují dostatek času, aby si to osvojili a aby podle toho plánovali eh, své kroky. Důležitým prvkem je také ehm, usnadňovat eh, přístup eh, k statusu oprávněného hospodářského subjektu to znamená zrušit e, ty e, záruky, e, potom vnitřní nebo DPH na, při dovozu a tak podobně, to se dá všechno zrušit. Potom je také velice důležité, aby Evropská komise se pokusila o vyjednání e, vzájemného uznávání e, oprávněných hospodářských subjektů, tak jako to bylo uděláno s Norskem, Švýcarskem a Japonskem. To by pomohlo podniku e, být konkurenceschopnější na vnitřním trhu. A my, měli bychom se zaměřit na ten trh tak, abychom měli opravdu aktuální a moderní úpravu cel v tomto moderním světě. Ano, děkuji. A posledním eh, řečníkem i v tomto segmentu je eh, Keith Swan. Vaše slajdy máme taky. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, the Trade Contact Group is a consultative body. Pane předsedo, <clears throat> vážení eh, kolegové, skup... Skupina pro obchodní kontakty se stává ze zástupců hlavních mezinárodních združení, která se zabývají celními činnostmi na evropské úrovni. Naše skupina je fórum, nemá nějakou samostatnou existenci zástupce nebo společná stanoviska, ale pro toto slyšení 24 zástupců vydalo společné prohlášení. Členské státy a Evropský parlament se zavázali cíly jednotné eh, unie eh, i eh, v oblasti cel. To bude prospěšné pro členské státy dlouhodobě a posílí i konkurenceschopnost. Za vyplnění této vize potřebujeme konsistentní podporu Evropy pro cíle modernizovaného celního kodexu a investici do zdrojů k vytvoření systému IT, které budou vhodné pro všechny ekonomické subjekty a podpoří skutečnou harmonizaci. Tento požadavek na konzistentní přístup je potřeba eh, zaměřit pozornost do dvou oblastí. Za prvé status eh, schváleného ekonomického subjektu a také druhou věc. Co znamená ten první úkol? To znamená, že vlastně ta společnost dostane eh, celního partnera. Prozatím nemáme žádné hmatatelné eh, výhody a proto potřebujeme investovat více zdrojů. To zabrání tomu, aby malé a střední podniky eh, měly nevýhodu z provádění tohoto eh, systému. Prováděcí opatření se potřebují vrátit k tomu původnímu záměru, to znamená poskytnout skutečné výhody e, obchodníkovi na základě kompliance a transparentnosti. Jinak, tak jak ta situace je v současné, v současné době, době, zvláště malé a střední podniky nemaj, ne, nepovažují za vhodné, aby se staly schváleným hospodářským subjektem a potom celý, celé to úsilí vlastně míří v več. Jaké jsou hlavní prvky modernizovaného celního kodexu? E, ta by, eh, ten kodex by umožnil eh, společnosti eh, si získat celní schválení v jednom členském státě, i když ty dodávky jdou přímo do jiného členského státu. V současné době se podniky musí potýkat s různými 27 procesy a IT systémy. A náklady na na no, to jsou vysoké a proto by to sjednocení eh, představovalo velikou úsporu jak pro celní zprávu, tak i pro spotřebitele. Eh, prováděcí ustanovení modernizovaného celního kodexu, eh, na ta jsme čekali dlouho kvůli tomu, že ta práce je technicky náročná. Stovky stran technických ustanovení musí být přeskoumána obchodními subjekty tak, aby bylo zajištěno, že budou v praxi fungovat taková složitá legislativa eh, se nesmí přijmout uspěchaně. Podniky jsou proto ochotny přistoupit na spoždění eh, a průtohy, aby byla implementace opravdu dobrá. Aby bylo možné eh, dosáhnout ty původně stanové cíle, potřebujeme více oficiálních konzultací s těmi podniky, které budou nejvíce postiženy tím legislativním návrhem. Ten současný legislativní proces je potřeba zefektivnit a zlepšit. Všechny poziční dokumenty a všech, veškeré názory, které obchodníci přidají, by měly být zpřístupňovány všem zúčastněným stranám, obchodníkům a členským státům, a to včasně. Plná transparentnost je nezbytná pro úspěšnou implementaci modernizovaného celního kodexu. Je nezbytné, aby eh, tento kodex a prováděcí opatření byly provedeny a, a potřebujeme tuto implementaci podpořit také e, jednotnou e, IT. Ne tak, jako je to nyní, kdy e, existence různorodých IT systémů je používáno jako výmluva za to, na to, že ten kodex ještě není sjednocen to nesmí stát tedy této moderní eh, legislativě. Jak už řekl pan komisař, komisař eh, konference eh, v roce 2010 v listopadu byla nesmírně významná pro tento krok a vinou globální hm, ekonomické krize vysvětlo ještě více, jak důležité je se zbavit těchto překážek a byrokracie. Proto se musíme velice spěšně věnovat všem těmto aktivitám, protože e, jednotný celní kodex umožní sjednotit a zefektivnit naše systémy, které jsou nezbytné pro budoucí konkurenceschopnost a růst. To je e, vize, kterou schválil Evropský parlament, když hlasoval pro modernizovaný celní kodex a s touto vizí souhlasíme. Děkuji. Děkuji. A my Máme také tedy kopii vaší přednášky, kterou můžeme rozdat. Takže můžeme, eh, můžeme pokračovat. Z toho vyplývá řada otázek, kterým se budeme chtít také věnovat, zvlášť co se týče návrhu komise eh, poněkud změnit eh, tuto strategii, kterou budeme kterou budeme ještě zkoumat. A o slovo se hlásí pan Krojcman a paní Hanslík a teď jim postupně dám slovo. Pan Krojcman nejprve. Děkuji. My jsme právě slyšeli, jak dobré by bylo, abychom eh, co nejdříve měli tady ten kodex. A teď jsme slyšeli, že se to odkládá do roku 2013. Naší frakci by eminentně zajímalo, jak dlouho se to ještě bude Eh, spožďovat a je vyvíjen eh, dostatečný tlak na to, abychom mohli doufat v zavedení toho kodexu eh, alespoň v roce 2014, odložit to do nekonečna a bez nějakého přesného časového termínu je zcela neuspokojivé pro liberály. Děkuji. Děkuji. Já chci pohovořit jménem eh, paní Korholy, naší stínové zpravodajky, která zde bohužel dnes není. A chci položit její jménem dvě eh, otázky. Celní povolování je velice důležité pro eh, konkurenceschopnost. Elektronické celní, celní postupy jsou nezbytné pro efektivní celní postupy a rychlou odezvu na potřebu Eh, spotřebitelů, ale cílem, cíl 2013 se zdá být nerealistický, proto abychom měli plně funkční IT systém, tak jak to vyžaduje modernizovaný celní kodex. Někdo tvrdí, že je to pouze politické rozhodnutí a že nepotřebujeme víc času na vypracování toho systému. Toto je otázka paní Korholy. Jaká rizika jsou spojená eh, se lhůtou 2013, jestli tedy splníme tu lhůtu nebo ne a jaká rizika existují, když se rozhodneme tomu projektu dát více času, tomu projektu IT. A další otázku má eh, ohledně těch schválených hospodářských subjektů. Jaké hlavní kroky je třeba učinit, abychom přesvědčili hospodářské subjekty, aby si žádali o tento status. Ale na tuto otázku pravděpodobně odpověděl minulý řečník. Jestli se k tomu ale chcete vyjádřit ještě detailněji, budu vděčná. Děkuji. Paní Rýle ještě. Já budu stručná. Mně napadlo, že tady jsou určité sporné body. Naše frakce má veliký zájem na tom eh, podpořit to spoždění, protože podle nás není rozumné, abychom zaváděli systém, který nebude dokonalý a pouze tedy z časových důvodů eh, by nebylo dobré se shodnout na nějakém zhoršení kvality toho systému. IT, ale mě by eh, zajímala také přechodná doba, eh, kdy, eh, která bude zapotřebí na přechod na tento systém. A dále by mě zajímalo něco, co opakovaně slyším, že vlastně nebyli dost zapojeni um, zúčast, zúčastnění hráči, ne, popřává se jim sluchu a ty, ty postupy vlastně mají sloužit právě eh, těmto zúčastněným hráčům. Jestli se jim nepopřává sluchu, tak je to veliký problém. A poslední otázka, a to už zaznělo v tom prvním příspěvku, a včera jsme také hovořili o eh, clech a dalších požadavcích. To je ta otázka těch dalších požadavků, i požadavků, které stanoví politika na ten celní kodex. To vede k tomu, že ten systém je stále složitější. Proto bych ráda dostala odpověď na to, co s tím. Um, Dobrá. Já eh, se také přidám, protože jsem také stínovým zpravodajem pro tuto věc. Myslím si, že tady eh, byly dvě jasné otázky. Za prvé otázka opravněného hospodářského subjektu a za druhé eh, eh, celá implementace nového systému modernizace modernizovaného kost celního kodexu. Pan Von říká, že dovozci nebo lidé zapojení do vnitřního a vnějšího obchodu musí se potýkat s 27 různými systémy, takže a na druhou stranu je tady eh, slib jednotného systému. Nicméně legislativa by neměla eh, být hnána technologií, ale naopak. Myslíte si, že odklad nám eh, pomůže v tomto ohledu? A za druhé, mohou opravněné hospodářské subjekty od tohoto být odděleny? Protože ono eh, je očividně výhodné provozovat tento systém, ať už máme integrovaný eh, systém nebo ne. Takže já si myslím, že začneme s panem Želnickým. A potom eh, to dáme panu Von, respektive dáme to panu Vonovi a potom to obrátíme. Dobrá. Já myslím, eh, že bychom se měli zabývat eh, dvěma otázkami. A jednou z nich eh, je opravdění hospodářských subjektů. To je složité téma, no to zatím není přínosné pro podniky. A jelikož tomu tak je, tak my se k tomu stavíme velice opatrně při modernizaci celního kodexu. Ono se zdá, že to stávající zjednodušení pro podniky je vykoupené, co by... Uh, protože každý podnikat zjednodušit, A mm, velké firmy eh, jsou rády ale pro malé a střední podniky je to z, vlastně z komplikace. A já doufám, že odklad eh, při modernizaci eh, kodexu eh, by nám dal více času. Do, tedy do června 2013. Mohli bychom tím eh, zajistit, aby členské státy i komise si vytvořily systémy na podporu modernizovaného celního kodexu, protože v současné době ty systémy nejsou eh, schopné podporovat eh, ty procesy, které jsou tam stanovené. A my víme, že trvá nějakých 6 let, od doby, kdy někoho napadne ten systém, až eh, k úplné implementaci na úrovni komise členských států a obchodu samotného. Takže já myslím, že ten odklad umožní eh, zavedení lepšího systému na podporu legislativy. Pane Andřich? Já stále eh, souhlasím s panem Bogenem. Pokud jde o implementaci nových eh, celních ustanovení, tak je mnohem eh, lepší asi eh, tohle odložit, dát podnikům čas na přizpůsobení vnitřní struktury novým ustanovením. Nedokážu si představit, že by byl nějaký informační systém hotov dříve než v roce 2013. Teď je 27 různých informačních systémů, například pro celní prohlášení takže integrace tohoto do jednoho asi nebude možná jen tak. A pokud jde o přínosy e, pro e, opravené hospodářské subjekty, tak já už jsem to říkal ve své prezentaci. Kromě e, toho, že ty firmy jsou opravněné v tu chvíli, tak tam musí být určité finanční podněty, Například jsem říkal, že by nemuseli dávat eh, eh, záruku za celní dluh, nebo by eh, se jim mohla odpustit ta dopozní DPH. To by podniky určitě uvítaly, nebo zjednodušení další byrokratických postupů. Myslím si, že to je tak všechno. Co k tomu můžu říci? Paní Agne, mohla byste nám říci něco o svém globálním pohledu? Já musím uh, říci, že tady nejsem úplně nová, protože ve svém eh, předchozím eh, životě jsem pracovala v komisi na implementaci oprávněného hospodářského subjektu. Z toho, čeho jsme zatím byli svědky, když se díváme na implementaci, tak vidíme, že ten boj je všude stejný. Je to ohledání určitých přínosů. Členské státy eh, mají velice dobré vztahy a to zjednodušení, o to oni se snaží poměrně dlouho. Ono je těžké eh, zajistit opravdu hmatatelné přínosy. Je to eh, snažší pro země, které mm, to zatím neměly zjednodušené. Tam to je velký rozdíl. Takže já chápu oč se snažíte? Existuje určitý seznam eh, přínosů, jako příklad. Je dlouhý. Vypracovaný soukromým sektorem. A odpovídá to i eh, těm výhodám eh, poskytovaným v EU. Potom jsou tady méně hmatatelné ještě výhody než ty, které jsou na seznamu, ale ono je opravdu velmi těžké poskytnout i jakýkoliv eh, přínos s eh, jakémukoliv úřadu, který už eh, má nějaké dobré vztahy. Pokud je o tu informační složku, tak v rámci naší aktivity pro 21. století my se pokoušíme pomoci členům vytvořit standardy, protokoly a obecné zásady pro administrativní výměnu mezi eh, celními zprávami. Eh, Evropská unie má NCTS například a další projekty. pro průběžnou výměnu informací a to opravdu ovlivňuje ty standardy. Naše eh, diskuse se týkají právních otázek, otázek řízení, otázek procesních modelů, budování kapacit a samozřejmě i architektury IT. Takže eh, ten eh, přístup VCO jde ruku v ruce s tímto. A nevytváříme ty skutečné systémy, my se snažíme vytvářet jenom ty protokoly nebo pokyny takže ono je někdy těžké eh, sladit, eh, jestli by nejdříve měla být legislativa a pak teprve ten vývoj, nebo obráceně. Dávám slovo teď, ale dávám slovo ještě i později. Krátce, prosím. No, krát, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět možná ne na každou otázku, ale se skupím je. Já chápu, že velice důležitý je ten odklad a také vztah na informatiku, na systémy informatiky. A tady bych chtěl jednoznačně uvést, že nebylo přijato žádné politické rozhodnutí. Z politického hlediska to chceme implementovat co nejdřív. Rozhodně ne později než v roce 2013. Ale řešení musí být proveditelné. A proveditelnost řešení hodně souvisí se systémy informatiky. My se snažíme pochopit, Snažíme se zjistit, jak bychom mohli implementovat přepracovanou verzi modernizovaného celního kodexu ve dvou fázích. Tu první fázi bychom chtěli co nejdřív s tím, že by tedy jedna část byla hotová a opravdu už eh, z ní měli přínos podnikatelé Evropská ekonomika. A chtěl bych říct, že v příštích pěti nebo deseti letech nebudeme mít plně centralizovaný systém. To prostě nejde. Nejde to z celé řady důvodů, technických i finančních, protože k tomu potřebujeme určité finanční zdroje. Velice těžké říct teď členským státům, vy jste teď investovali miliony eur, teď to všechno zahoďte a začneme znovu. To nejde. Nicméně naším cílem je přizpůsobit to, dát dohromady co nejvíc systémů. Takže některé systémy se budou vyvíjet centrálně a naším hlavním účelem v této fázi, alespoň doufáme, je to, čemu říkáme omezení nadbytečností. To znamená, že nebudeme dávat 27 členským státům specifikace jako minulosti a o, ty si připraví své vlastní aplikace. Tomu se chceme vyhnout, protože je jasné, že je to nadbytečné a plítváme zdroje. Tolik tedy k odkladu a k systémům informatiky. Chtěl bych zopakovat, že aniž bychom měli řádně fungující AKT, modernizovaný celní kodex neposkytne všechny výhody, které jsme očekávali. A další bod, to taky zaznělo hodně důrazně, je to otázka AEO. Musím říct, že v té aplikaci už máme asi 10 tisíc, statistika trošku zaostává, Každý den jich přibývá. Máme čím dál víc autorizací, čím dál víc subjektů, které dostali tento statut. Takže postupuje to kupředu a obchodní komunita to ocenila. A musím říct, že i malé podniky žádají žádají o tento statut a dostávají tento statut. A pokud je o výhody těch, není tolik, s tím musím souhlasit. V budoucnu, protože modernizovaný eh, celní kodex je strukturovaný určitým způsobem, máme celou řadu zjednodušení, prostředků k usnadnění a tak dále. Nemůžeme říct, že AEO automaticky dostane nějakou autorizaci, protože je to jiné pro námořní společnosti a tak dále. A pokud bychom chtěli automatické schvalování pro všechna ta zjednodušení, měli bychom velice dlouhý seznam kritérií. Takže máme základní AEO a ta kritéria, ten eh, velice důležitý princip spočívá v tom, že AEO už pak nemusí celý postup opakovat. Ten postup, který už prošel. Takže někdy třeba u námořní nákladní dopravy musíme doplnit některá další kritéria. A ta kritéria pak zase nejsou třeba stejná jako letecké dopravy, takže já myslím, že e, toho bude přibývat. A pak bych chtěl něco říct ke konzultaci s obchodní komunitou. Když jsem dostal ten dopis, musím říct, že vám mohu poblahopřát. Já jsem měl tu čest předsedat určité pracovní skupině. My jsme vytvořili jedinečný systém konzultace s obchodními subjekty a musím říct, že nejde jenom o obchodní kontaktní skupinu. Obchodníci se účastní prakticky všech zasedání, všech pracovních skupin. Teď máme sérii seminářů a obchod je tam vždy zastoupen. Problém spočívá v tom, že obchod to je něco jiného a kolegyně správně uváděla, že eh, v té obchodní kontaktní skupině není jednotná pozice, protože eh, v různých oblastech obchodu jsou různé zájmy. Samozřejmě to je tady jiné a vždycky bude někdo, kdo není spokojený. A tímto už uzavřu. Možná jsem na něco zapomněl. Legislativu nepohání informatika. Legislativu pohání ten proces. Takže my si chceme udělat představu o tom procesu, jak to funguje, pak přijde legislativa a pak je samozřejmě informatika. Nicméně a musí to být proveditelné i z pohledu informatiky. A pak eh, poslední věc. U nejde jenom o usnadňování. Jde také o kontroly, o peníze, o bezpečnost, o ochranu společnosti, o IPR a tak dále. Děkuji, pane předsedo. Ano, tady zazněla celá řada věcí a děkujeme, že jste na ně reagoval. A vy jste nám krásně uvedl další část, která se bude týkat kontrol a bezpečnosti. A také spolupráce a toho, jak ji vylepšit, protože já myslím, že ty dvě věci budeme brát společně vzhledem k tomu, kolik máme času. Chtěl jsem především vřele už um, druhý den přivítat doktora Petra Hobinga, to je takový test jeho vytrvalosti. Ten pro naše kolegy z Výboru pro občanské svobody zpracoval studii o celní spolupráci v oblasti svobody, spravedlnosti a bezpečnosti a také o úloze Eh, celnic při zprávě vnější hranic. On tady byl včera, seznámil nás s studií, některé ty věci už známe, ale pokud bude chtít, tak mu také dáme příležitost, aby se zapojil do odpovědí na otázky. Ale máme znovu kopie té studie k dispozici pro naše odborníky i pro všechny ostatní, kdo by měli zájem. Přejdeme tedy na tuto část a opět bych rád vyzval dalšího účastníka za Evropskou komisi, pana Antonise Kastroniakise, doufám, že jsem to vyslovil správně, který je ředitelem pro otázky bezpečnosti, usnadnění obchodu a mezinárodní spolupráci v komisi. Požádám ho, na tuto diskuzi zahájil. Má pět minut. Pan Kastruniakis. Děkuji, pane předsedo. A jak už říkali ostatní, jsme svědky velice důležitého přerodu celnic. Je to přechod eh, od eh, čistě fiskálních záležitostí, zaměření na fiskální a finanční otázky, k bezpečnosti, zabezpečení a také duševnímu vlastnictví. Uplatňování práv duševnímu vlastnictví. A celá otázka spočívá v tom, jak eh, dosáhnout té rovnováhy mezi bezpečností a ochranou na jedné straně a na druhé straně usnadněním obchodu tím, že bychom neměli jednoho více či druhého méně. Takže důležitým východiskem je to, jak zavést opatření, která povedou jak k větší ochraně, tak eh, k většímu usnadnění a urychlení obchodu. Takže v tomto kontextu tedy pracujeme a práce pokračuje nezávisle na případných spožděních a e, co se týče přijímání a implementace modernizovaného celního kodexu. Zvlášť pokud je o oblast bezpečnosti, chci odkázat na tu bezpečnostní změnu, která byla zavedena asi před čtyřmi lety a která je teď plně implementována od 1. ledna 2011. A v této změně, která se týkala bezpečnosti, jsme předpokládali eh, rozšířená prohlášení, zavedení také určitých rizikových pravidel, rizikové analýzy. A také jsme eh, zavedli systém oprávněných hospodářských subjektů. A jak říkal Mirek, máme teď asi 5800 certifikátů pro AEO a skutečně se to pojí i s výhodami, včetně analýzy rizik a také eh, facilitace a jsou tady potenciální výhody, pokud je o vzájemné uznávání s třetími zeměmi. Pokud je o tu bezpečnost, tady bych chtěl říct, že teď sledujeme implementaci od 1. července 2011, pardon, ledna 2011, a zejména vzhledem k eh, bezpečnostním incidentům v Jemenu a na jiných místech, pokud jde o nákladní přepravu, o zboží. A snažíme se identifikovat a řešit slabiny, které se objevily v tomto systému, zejména pokud jde o leteckou přepravu, leteckou nákladní přepravu, pokud jde třeba o časové lhuty pro předkládání informací předem, abychom se vyhnuli tomu, nebo abychom umožnili celním orgánům zasáhnout ještě před naložením nebezpečných věcí. A také řešíme otázky, které se týkají kvality informací, které jsou předkládány, a také otázky výjimek v tomto ohledu. A očekáváme, že i ještě letos, možná předložíme legislativní návrh, kterým se pokusíme tyto věci řešit. Jedna důležitá součást je to, jak posílit koordinaci a spolupráci a jak spojit zdroje s dalšími službami na hranicích, které také odpovídají za bezpečnost. Práce na bezpečnosti ta na zabezpečení souvisí také s bezpečností jako takovou, protože nám to umožňuje eh, začlenit eh, společné posouzení rizik do jakéhosi rámce, posílit uplatňování bezpečnostních aspektů, například v kontextu japonské jaderné krize z poslední doby. Také bych se rád zmínil o duševním vlastnictví. V případě práv k duševním vlastnictví, jak říkal komisař Šemeta, když byl v tomto výboru, eh, uváděl, že máme nový návrh nařízení pro uplatňování celní činnosti na hranicích. Byl předložen parlamentu a radě a je důležité, abychom rychle postoupili kupředu, abychom posílili naši obranu, pokud je o porušování práv duševního vlastnictví. Potřebujeme také zaštíhlené postupy a větší efektivitu. A poslední věc, kterou bych chtěla říct, pane předsedo, se týká mezinárodní spolupráce. Musíme vycházet z vnitrostátních politik, ale musíme také posílit mezinárodní spolupráci, abychom dosáhli našich cílů v oblasti bezpečnosti, duševního vlastnictví a uplatňování práva. A v tomto ohledu, v kontextu dohody, kterou už teď máme, nebo kterou vyjednáváme, se snažíme posílit tuto spolupráci, zejména se Švýcarskem a Norskem, to už tady zaznělo. Tyto země jsou součástí, možná ne EU, ale eh, evropské bezpečnostní celní oblasti v praxi. Také úzce spolupracujeme s kandidátskými zeměmi na západním Balkánu v kontextu vyjednávání o rozšíření. Na východní hranici s Ruskem a s východními partnery prosazujeme eh, spolupráci i v oblasti pašování. S USA se snažíme vymezit ambiciozní pozitivní agendu pro spolupráci v dodavatelském řetězci a za pár dnů budeme mít nové zprávy. V případě Číny samozřejmě eh, uplatňování práv duševního vlastnictví, bezpečnosti a vzájemného uznávání jsou důležité věci. A pokud je o vzájemné uznávání, myslím, že eh, jsme dosáhli důležitých výsledků. Děkuji vám. Děkujeme za to, že jste to zasadil do tohoto rámce. To nařízení o spolupráci, o celní spolupráci při uplatňování práv k duševnímu vlastnictví teď projednáváme v našem výboru. Velice brzy budeme mít zpravodaje, takže toto také přichází včas. A nyní je mi velkým potěšením, přivítat eh, ctěného člena Evropského účetního dvora, pana Masaného. Já vím, že účetní dvůr se zvlášť zajímá o věci, které se týkají cel a celních postupů a kontrol v evropském prostoru a proto mám velkou radost, že vás mohu požádat, abyste nás seznámil s vaším náhledem na věc. Prosím, pane profesore. Děkuji vám, pane předsedo, za pozvání se účastnit na tomto slyšení a dovolím si představit své stanovisko. Když slyším slova modernizovaný celní kodex, tak má řadu cílů usnadnit jeho používání pomocí AICT, eh, rychlejší vyřizování a levnější poskytování celních služeb. Na druhou stranu jsou s tím spojeny i problémy týkající se bezpečnosti, zdraví, ochrany spotřebitele, ochrany právu duševnímu vlastnictví, zabezpečení eh, řetězce dodávek boj proti nelegálnímu obchodu a ochrana životního prostředí. Toto jsou aspekty, které mají na paměti eh, zákonodárci, zúčastnění hráči i veřejnost a eh, i média se jim samozřejmě věnují. Jako člen Evropského účetního dvora mám ale na paměti i další cíle. Ku příkladu zlepšení výběru celních poplatků, boj proti pašování a vyhýbání se daním, respektování evropské politiky, jako třeba společná obchodní politika a společná zemědělská politika a dobré provozování celní unie a vnitřního trhu. To bylo primárním záměrem zvláštní zprávy, kterou vypracoval účetní dvůr v roce 2010 pod názvem Je zjednodušený celní postup pro dovoz dobře kontrolován, dobře řízen. Účetní dvůr samozřejmě má na paměti i další aspekty. Z úvodu jasně vyplývá, že jsme nyní na cestě k usnadňování obchodu a nové zjednodušené postupy jsou nezbytné pro zefektivnění eh, a zjednodušení obchodu. Zpráva ale upozorňuje zákonodárce, stejně jako zúčastněné hráče, na to, že předtím, než přistoupí k dalšímu zjednodušení celních postupů, je třeba se věnovat i těm výše zmíněným důležitým aspektům. Podle mého názoru kontrola před uvolněním zboží do obchodu tu lze oslabit pouze, když eh, tato slabší kontrola bude potom eh, vynahrazena systematickými kontrolami a audity a eh, hospodářských podniků než tedy se zavedou ty zjednodušené postupy. Musí to být také tedy vynahrazeno kontrolami a audity prováděnými ex post. A je tady ještě další věc, a to je postup členských států. Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že členské státy mají své vlastní metody, někdy nedostatečné, a co se týče kontroly zjednodušených postupů, a to vede obecně k špatně zdokumentovaným auditům a kontrolám předtím, než je ekonomický subjekt oprávněn začít využívat zjednodušené postupy a dále e, používání automatizovaných e, zpracovávacích metod. Také další aspekt. Nadměrné využívání zjednodušených postupů ku příkladu eh, zbavení povinnosti eh, oznamovat, eh, která pak znemožňuje kontroly, místní kontroly vycházejících z rizik, než se zboží dostane na evropský trh. A posléze Eh, kontroly ex post dokumentů eh, a, a účtu, eh, ty jsou nedostatečné, provádějí se nedostatečně často a nezaměřují se na ty nejdůležitější transakce. O čem je tedy řeč? I přesto, že celní poplatky představují pouze malou součást evropských rozpočtových příjmů a příspěvek a příspěvek eh, hrubého domácího důchodu je 74,3 eh, Neza, Nesmíme zapomínat na to, že příspěvek těch celních eh, poplatků patří k významným dalším zdrojům rozpočtovým. To, to jsou tedy celní poplatky a ty je potřeba aplikovat jednotně v rámci celé Evropské unie. Celní unie, celní úřady po všech eh, evropských hranicích mají fungovat naprosto jednotně a zajistit rovné zacházení s hospodářskými subjekty bez ohledu na to, kde právě k té celní transakci dochází. Z tohoto hlediska je zajímavé si povšimnout, které země zaznamenávají více dovozu do Evropské unie a jaká, eh, jaký, jaký, jaká součást těchto dovozů patří pod ty zjednodušené eh, postupy. 74% veškerého zboží dovezeného v roce 2009 bylo tedy deklarováno v rámci zjednodušeného řízení a za druhé existuje značný rozdíl mezi členskými státy a jak využívají zjednodušené postupy. Existují tři členské státy, Německo, Nizozemsko a Spojené království, které v roce 2009 v 85% uváděly zjednodušené řízení. Tyto tři stejné země ale produkují jenom 48 tradičních vlastních zdrojů eh, vybraných v Evropské unii ve stejném roce. A jak už jsem řekl, Eh, celní orgány eh, mají významnou úlohu v tom, že eh, výběry poplatků z jejich strany představují důležitý příjem do, našich, do našeho rozpočtu. A efektivní provádění kontroly zamezuje tomu, aby některé hospodářské subjekty platily menší eh, daně, menší celní poplatky a tak získávaly eh, vlastně nekalou výhodu nad ostatními eh, ekonomickými subjekty. To tež platí pro dovozové daně, jako je i DPH a nebo spotřební daň. Abychom zabraňovali eh, zkreslování ve fungování vnitřního trhu a zajistili spravedlivou hospodářskou soutěž, je potřeba eh, účinně kontrolovat ty naše vlastní eh, zdroje za použití automatizovaných metod řízení rizika a zvláště co se týče těch zjednodušených řízení, která, jak jsem řekl, představují až 75 všech řízení. Děkuji, pane profesore Ramalo. Já jsem uh, vám dal uh, hodně času, uh, protože to, co jsi říkal, bylo velice důležité a je dobré také, abychom měli váš úhrný dokument, protože ten váš signál byl uh, velice uh, jasný a věřím, že uh, náš zpravodaj uh, naslouchal bedlivě. A nyní se dostáváme k organizacím, uh, které přímo jsou uh, zapojeny do této celé oblasti. My jsme uh, už dříve eh, debatovali o otázkách eh, bezpečnosti produktů eh, v rámci směrnice o bezpečnosti spotřebitelů. Takže rád tady vítám pana Elstu, který je poradcem na norských celních orgánů. A Norsko je samozřejmě aktivním účastníkem vnitřního trhu a ten nám řekne o aktivní kontrole v oblasti bezpečnosti produktů. Děkuji, mm, pane předsedo, dámy a pánové. A vážení poslanci. Děkuji vám eh, za pozvání. Eh, Já bych eh, vám tady chtěl tak trochu rozčeřit tu poklidnou hladinu. My totiž nejsme tak úplně modernizovaný celní systém, ale snažíme se. Nejdřív stručně ohledně toho, co tady budu říkat. Budu říkat něco o kontextu o um, ochraně v oblasti bezpečnosti výrobků a nakonec se dostanou k nějakým uh, aktuálním problémům. Jak už jsem říkal, uh, uh, celní orgány jsou v zásadě orgány fiskální od začátku, ale čím dál tím více sledujeme i další věci v naší kontrolní činnosti. Protože cla už eh, nejsou tak eh, velkým přínosem a proto eh, jsme si našli jinou oblast zájmu, abychom mohli dále pokračovat ve své činnosti. Jeden z velkých problémů je, že obchod se pohybuje nesmírně rychle, nejenom, jenom v Norsku máme 5 milionů deklarací, takže hledáme tak trochu jehlu v kupce sena vždycky. Potřebujeme na to dobré informační systémy a analýzu eh, rizik. Eh, toto jsou některé otázky, eh, které celníci dnes řeší. A jak vidíte, tak pro zemi, která má dlouhé hranice, to může být velký problém. Takže já jsem si tady dal tak trochu Einsteina a když si vezmete eh, eh, orgány eh, dohledu nad trhem a cla, tak budete mít lepší dohled nad hranicemi, a to alespoň dvojnás nebo na druhou. Protože ty orgány dohledu nad trhem nebudou muset jít do tisíce obchodů. Ale eh, samozřejmě eh, je tady problém, protože eh, cla jsou opravdu tvrdé vymáhání práva, zatímco orgány dozoru nad trhem jsou mm, fungují spíše na takové upozorňovací úrovni. My pracujeme pořád, oni pracují od 9 do 5. My říkáme ano, ne, oni jsou takový akademičtější, dávají nám své stanoviska, posudky a tak podobně. A to cla nemají dost tak úplně rádi. A také je tady eh, právní eh, problém, protože eh, celní kodex odkazuje na veškerou legislativu o, o s legislativě s, na legislativu o ochraně spotřebitelů. A to je jenom správně. Ale znamená to, že abychom Eh, mohli se opírat o určitý právní základ. Když, když děláme kontrolu, tak je třeba, abychom eh, měli eh, spolupráci s nějakou konkrétní organizací a tím tedy měli ten právní základ. A, a já tedy jsem vytvořil takovýhle zlatý trojuhelník. Máme tady dovozce, který deklaruje celně. Celníci vezmou něco ke kontrole, najdou něco, co je nebezpečné a my potom eh, se obrátíme na úřad pro dozor nad trhem, aby nám sdělil, jestli to, co jsme našli, je legální nebo ne. A, a nebo je to eh, pochybné například eh, u toho produktu. A všechny ty orgány dozoru nad trhem nám musí zareagovat tři dnů. Abychom eh, tohleto vylepšili nebo prohloubili, tak komise vytvořila expertní eh, skupinu, projektovou skupinu, tedy ke zlepšení spolupráce, eh, která by měla lépe nastavit komunikaci a školení pracovníků těchto organizací. MSA, to jsou ty organizace dozoru nad trhem, obyčejně vnímají rizika jinak. A my jim tedy musíme vysvětlit, co to riziko je. Ona ta rizika nesouvisí s produkty, ale s tím, že některé produkty se dostanou do té země. No, v této eh, skupině jsme eh, navrhli eh, v obecnou část a konkrétní část a určité obecné zásady, které by nám měly pomoci v oblasti bezpečnosti výrobku. Velice konkrétně. Bude tady kontrolní seznam které eh, budou moci eh, celníci používat při fyzických kontrolách a také tady budou eh, informace o rizikové analýze pro celníky. A ještě bych řekl něco k těm výzvám. Jak už bylo uvedeno, potřebujeme lepší analýzu F rizika, potřebujeme lepší informační systémy. A i ve zjednodušeném řízení je riziko zatímco eh, Zatím bezpečnost výrobků eh, nesouvisí s, oblastí opravněných hospodářských subjektů. Když eh, tu firmu oprávníte, tak se k tomuhle nepřihlíží. A potom také ten rozsah 6765 je nejasný, 765, pardon. Tam není úplně zřejmé, kdo zodpovídá za co a my potřebujeme jasné odpovědi. A také potřebujeme eh, veřejnou informovanost. A myslím, že to poslední překročím. Tak já vám mnohokrát děkuji za velice jasnou prezentaci, eh, která poukázala, myslím, na celou řadu důležitých věcí. Jak víte, tak tento výbor eh, se také zabývá dohledem na trh, nebo dozorem na trhem. Já jsem rád, že je tady zastoupeno generální ředitelství pro podnikání. A asi víte také, že komisař Tajany, příslušný komisař tedy, Eh, nás poveze do, do, do Rotterdamu příští týden, což je, myslím, největší kontejnerový přístav v Evropě, abychom se podívali v terénu na některou od problematiky a já věřím, že kdybyste se chtěl podívat, tak vás budeme moci i přizvat. A co ti lidé, kteří eh, to eh, kontrolují. S velkou radostí zde vítám eh, Georgose Sografose, který je eh, předsedou Mezinárodní federace celních agentur tedy celní zprostředkovatelů, který nám tady poskytne v určitý pohled. děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval výbor, výboru za laskavé Mm, pozvání. Já tady hovořím i jako zástupce nějakých 20 e, tisíc celních zprostředkovatelů, kteří e, zastupují mm, v celním řízení a jako někdo, kdo má dlouhé zkušenosti v této oblasti. Politická rozhodnutí, e, která se přijímají, zásadně spočívají v mm, trojstrategii. Za prvé je to bezpečnost při pohybu zboží, konkurenceschopnost a transparentnost a zjednodušené postupy a e, zajištěný výběr e, cel a daní. Máme tady e, v nařízení 450 z roku 2008, které jasně popisuje cestu, kterou nebo i způsob, jakým to má fungovat v každodenní celní realitě. A samozřejmě to souvisí s tou trojí strategií, o které jsem hovořil dříve. To nařízení ovšem neharmonizuje Eh, styk mezi národním a mezinárodním prostředím a dalšími službami, které působí na úrovni evropských institucí a na druhé straně národních eh, eh, úřadů. My se snažíme o antibyrokratickou mentalitu, ale příslušné úřady samozřejmě se snaží o zákonnost a účinnost postupů. A já teď hovořím o um, postupech, které mají eh, eliminovat podvody a pašování a výběr cel eh, mají podporovat. Takže je třeba to doladit v nadcházejících letech. My souhlasíme eh, s stanoviskem komisaře Šemety, který mm, tvrdí, že bychom neměli Eh, se zabývat tím základem, eh, těmi základními pokusy ze 450, protože eh, tím bychom ztratili ten užitečný čas a vlastně by to nebylo tolik přínosné. Musíme se snažit dále jít směrem elektronických žádostí. Příslušné celní orgány eh, přijímají eh, maximální odpovědnost a předpověditelnost. A my, když se dostaneme na konec, tak se musíme zajistit, eh, musíme se mm, postar, postarat o dosažení cíle stanoveného v roce 2008 také v souladu s usnesením Evropského parlamentu. Musíme se tedy postarat o následující bezpečnost. Bezpečnost, jak pokud jde o pohyb zboží mm, a mm, například odchytávání zakázaných zbraní a také musíme chránit občany, pokud jde o eh, potraviny a další spotřební eh, zboží. A také musíme zajistit, abychom eh, dodržovali zákony, které upravují moderní život. Potom konkurenceschopnost a hospodárnost. My musíme se držet těchto zásad. Všechno, co děláme, mm, musí mít oporu v zákoně a musíme se eh, zbavit starého myšlení a staromodních názorů. Teď se podívejme také na eh, zajištěn, zaručený výběr eh, cla a daní. Já si myslím, že ten finanční strach musí být základem a podmínkou efektivní kontroly. Tady nehovořím o ničem středověkem, ale spíše poukazují na chytré a efektivní metody opírající se o zkušenosti, a poznatky a vybavení eh, mm, eh, kast, eh, celních služeb a tak sudmárčení celnice vidí to, co vy nevidíte a to má popsat moderní fungování cel. Ale zároveň je třeba stabilní spolupráce mezi národními celními službami a například i křížová kontrola e-mailů. Tím způsobem budeme odhalovat a zastavovat kohokoliv, kdo se pokouší úřady připravit o cla a daně, která, na které mají nárok protože tím také připravuje vlastně evropské občany o zdroje. Bylo by dobré mít detailní elektronickou mapu, která by eh, sledovala eh, celní transakce v Evropě. Byl by to takový eh, dvousměrný kanál, který by zaznamenával veškeré transakce na evropské území. Byl by to takový centrální mozek který by informoval všechny o všech transakcích až do momentu výběru daní a cel. Samozřejmě musíme se postarat o to, aby všichni, kteří chtějí používat ten systém, měli správné hm, technické eh, eh, poznatky, tak aby eh, mohli ty celní operace provádět důvěryhodně. A také musíme zajistit, aby ty elektronické nástroje, které mají, byly řádně kontrolovány. Samozřejmě mm, nesmíme eh, se eh, nechat odradit tím, že máme málo opravních hospodářských subjektů. Vzhledem k tomu obskurnímu obsahu bychom spíš měli eh, to lépe inzerovat a projasnit ho ten obsah. To by potom vedlo k většímu zájmu. Potom tady máme také v akreditované celní zástupce a souvisí to s těmi opravenými hospodářskými subjekty. To všechno má vytvořit určitou přidanou hodnotu při eh, řádném výběru eh, daní a cel. To znamená, že když budeme eh, chtít větší jejich zapojení, tak využijím, využijeme velice silného nástroje. Musíme zajistit, aby elektronické žádosti, které se používají k neustálému přístupu, byly funkční stále a mm, pokud jde o samoregulaci, tak to je velice důležité a stejně tak je důležitý eh, přístup eh, k celnicím. Pokud to má fungovat, tak eh, zástupci celní musí být akreditováni v přísném systému, protože jejich průkazy musí zajistit, aby opravdu měli přístup do systému jenom autorizovaní lidé, kteří mohou provádět kontroly modernizovaný eh, celní systém společenství a jeho eh, navrhovaná eh, prováděcí opatření musí odrážet jak stanovisko expertů, tak obchodníků. Pracujeme na společné Evropě, která bude konkurenceschopná, kde budou služby i obchod, i obchod vzkvétat. A abychom to dosáhli, tak myslím, že Evropský parlament musí sehrát historickou roli tak, jako tomu bylo do posud. Mnohokrát děkuji, my se pokusíme naplnit vaše očekávání, doufám, že se nám to podaří. A nyní přejdeme, jak už jsem říkal, rovnou na další tři řečníky a potom proběhne obecná diskuze s našimi členy, protože já myslím, že tady máme eh, takové společné téma, které se týká spolupráce a posílení spolupráce a bezpečnosti. Já vím, že jsme další tři řečníky vyzvali, aby hovořili trošku déle, takže já budu zhovývavý, pokud jde o čas. Ale pokud byste se mohli držet těch svých sedmi minut, tam bych to ocenil. Máme tady pana Eymana, pana Spendifa z Británie, který je zástupcem ředitele pro politické procesy. A jako poslední tady bude pan Kalevar, který nám něco řekne o globálních technologiích. Microsoftu. Hodně jsme mluvili o modernizovaných procesech, takže je dobré, že uslyšíme také něco o tom, jak nám pomůže technologie. A proto je asi vhodné, abyste dostal slovo na závěr. Takže začneme panem Hymanem. Vaše slajdy jsou připravené. Mnohokrát děkuji za to, že nám dáváte příležitost vyjádřit se k této věci. Především pokud je o posílení spolupráce. Když se mluví o spolupráci mezi celními orgány a Evropou, to může být velice stručné, protože silnice v Evropě představují jednu velkou rodinu. A je těžké najít nějaký jiný útvar, nějaké jiné, jiné služby, které tak snadno komunikují v rámci těch 27 orgánů, jako celní orgány v Evropě. A podporuje také program Komise pro eh, celnice 2013. Ta rodina se opravdu neustále zbližuje. A kolega z Británie, Kerry Spendiff, zřejmě řekne něco, nebo kolegyně řekne něco víc o posílení koordinace, takže já se spíš zmíním o návrzích, které teď chystáme. Když mluvíme o modernizaci, musíme se nejprve zabývat tím, jaké byly vlastně cíle. Chtěli bychom zjednodušit celní postupy a celní legislativu. Chtěli jsme, aby ta zjednodušení byla více k dispozici obchodu. Chtěli jsme na pomoci legitimnímu obchodu, chtěli jsme omezit administrativní zátěž, chtěli jsme zvýšit bezpečnost a také jsme chtěli, aby byla Evropská unie více konkurenceschopná. A když se teď podíváte na návrhy, které máme, máme skutečně zavedený systém AEO, ale eh, jak už bylo řečeno, výhody, které z toho plynou, jsou poněkud omezené. I když se podíváte na to, že třeba před dvěma lety, když nějaký obchodník chtěl zjednodušený postup, musel naplňovat kritéria AEO, ale předtím dokonce ani nemusel naplňovat kritéria AEO. Takže pro některé obchodníky je systém AEO další administrativní zátěž v současné době a ne nějaké usnadnění. A když se podíváme na to, jaké nápady, jaké myšlenky jsou teď v modernizovaném kodexu, když se podíváme třeba na systém zprávy záruk, což je taková představa, že budeme mít celoevropský systém, abychom sledovali záruky, které potřebujeme, abychom chránili zdroje Evropské unie, co se týče zboží a celního dohledu. Tady máme určité otázky, protože potřebujeme velký systém informatiky ke sledování záruk. A to je problém. Skutečně máme tolik vlastních zdrojů, že nejsme schopní ty věci vzhledem k současným systémům záruk pozbírat. Zavedli jsme před dvěma lety systém záruk v tranzitu. Všichni jsme věděli, že musíme vyřešit velký problém. Ale u ostatních celních postupů podle nás nemáme tak velký problém. Takže bychom měli mít dobré posouzení dopadů, než něco takového zavedeme. A pak se díváme na další návrh pro MCC a totiž eh, dočasné uskladnění. Máme celkem jednoduchý postup pro vstup do Evropské unie, alespoň pokud je o to, aby se to zboží dostalo na naše území. Jakmile přiletí letadlo, platí velice snadný postup pro dočasné uskladnění, aby se to zboží vyložilo z letadla na nějakou plošinu, na loď. Proč? Protože způsob přepravy lodě, letadla se musí neustále přesunovat. Dopravní prostředky se musí neustále přesunovat. Nemohou zůstat na místě na letišti nebo v doku, jenom protože musí dodržet celní předpisy. E, vypadá to, že dočasné uskladnění se stává celním postupem, to je další administrativní zátěž pro obchod a skutečně by se tím mohla snížit rychlost e, dopravy, která přichází a odchází. A také vidíme, že máme bezpečný na rámec standardů e, celní organizace, ten byl přijat před dvěma lety ale v modernizovaném celním kodexu jsme to nepřizpůsobili všem cílům tohoto bezpečnostního rámce, rámce SAFE, pokud je třeba o předpisy o celní zprávu v ostatních zemích. Takže asi budeme potřebovat několik dalších kroků, abychom se přizpůsobili rámci SAFE. A v současné době máme také pravidla pro bezpečnost, které jsou naprosto nezbyt, nezbytná, ale stojíme před tím, že vytváříme obrovskou zátěž pro obchod, protože obchod nám musí zajistit celou řadu údajů a stoprocentně toto břemeno dáváme na příchozí obchod. Takže možná, že bychom to mohli dělat trošku jinak. A také vidíme, že současné návrhy se snaží všechno standardizovat. Standardizace je na jednu stranu věc dobrá, aby nám celnice fungovaly jednotně, ale na druhou stranu máme různé dopravní prostředky. Svět lodí vypadá úplně jinak než svět letadel nebo kamionů. A jde také o logistickou pozici jednotlivých zemí. V Nizozemsku, jak už jste říkali, pojedete do přístavu v Rotterdamu. Tím procházejí miliony kontejnerů. A samozřejmě to je úplně něco jiného, než když bychom měli malý pozemní přechod, kterým projde za den několik kamionů do Evropské unie. A modernizovaný celní kodex, když, se, když to standardizuje, bude ke všem těm logistickým situacím přistupovat stejně. A my jako nizozemští celníci máme velké zkušenosti s tím, jak přistupovat k velkým objemům, protože musíme rychle přesunovat obrovské objemy zboží. Takže bychom se spíš chtěli věnovat těm konkrétnějším situacím. A elektronické celnice, tady máme bohužel problém v tom, že máme 27 systémů, 27 datových formátů, 27 přístupových bodů. A e, celní orgány a obchodníci už do toho investovali miliony. Potřebujeme nějaký inteligentní přístup, abychom se vyhnuli nadměrným investicím do informatiky a potřebujeme také realistické časové rámce. protože máme určitou představu, čeho chceme dosáhnout v dalších dvou letech. A víme, co chce také obchod. A pak pokud jde o nefiskální předpisy, i po roce 2003, kdy jsme řekli, že chceme jenom elektronické zprávy, pořád ještě jezdí ředitelé z Evropské komise a řeší všechno na papíře. My bychom chtěli lepší komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Říkáme, že Evropská unie musí zvýšit konkurenceschopnost my uvnitř Evropské unie nemusíme spolu soutěžit. Musíme spojit ruce s komisí, s generálními ředitelstvími, se členskými státy i s vámi. My bychom chtěli inovativní přístup, větší odměňování legitimního obchodu. Tady vidíme dobrý základ pro nové koncepce usnadňování celních eh, postupů, proclívání, jako jsou třeba centralizované postupy a tak dále a chtěli bychom lepší inovativní myšlení, tak trošku mimo rámec, abychom zjistili, kdo dělá co, jak a tak dále, protože my se sice zaměřujeme na logistické formality, ale ten vývozce samotný ví nejlépe, o co vlastně jde a legislativa by se měla zaměřit spíše na toho vývozce. A takové projekty jako rámcový program Evropské komise nám dávají možnost společně provádět průzkum, společně s obchodem zkoumat co by bylo vhodné. Na poslední stránce vidíme, že tak to bude asi vypadat budoucnost, když se to nezmění teď. My jsme chtěli, eh, nebo doufali, že modernizovaný celní kodex nám všechno usnadní, ale když budeme pokračovat stejně dál, když to teď okamžitě nezměníme, mohlo by se stát, že na konci to bude ještě méně snadné než teď. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Pane Hermane, musím říct, že ta vaše prognoza působí trošku depresivně ale já jsem si jistý, že náš zpravodaj to velice pozorně poslouchal a uvidíme, jestli na to dokážeme nějak navázat. Takže půjdeme dál a přejdeme na paní Spendiv, která nám eh, přednese svůj náhled na posílení interní koordinace. Je to docela náročný titul. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji za tuto příležitost. Já jsem nazvala, nebo do názvu své prezentace napsala, proč se o to vůbec zajímat protože vám řeknu, jak eh, to vidíme teď, co děláme teď, s tím také, co by to mohlo znamenat a mělo by znamenat v budoucnu. A mimo jiné také řeknu něco o našem současném prostředí a snad nakonec si z toho odnesete, jak byste nám mohli pomoct v nadcházejících letech. Toto je velice podobné jako ty některé další věci, o kterých mluvili kolegové. Celní zpráva eh, má, nebo musí mít pod kontrolou nejrůznější rizika. To se nedá podcenit. Já jsem se to snažila rozčlenit do různých kategorií. Fiskální, hospodářská, sociální a fyzická. Ale ono to není tak snadné. Je to v podstatě umění spíše než věda. Celnice, slov, v Evropě Celní orgány v Evropě se zajímají o zboží, které se u nás přesunuje. Nám nejde o lidi, my nejsme ti, kdo vás prohledávají, když procházíte bezpečnostní kontrolu na letišti. A já často musím vysvětlovat, že nás zajímá zboží, ne lidé. Lidé nás zajímaví proto, protože eh, to zboží přesunují lidé, ale není to naopak. Takže v tomto musí být jasno. A já myslím, že další věc, která už tady také zazněla, eh, se týká napětí, které může vytvářet eh, toto různé riziko v celní činnosti. Myslím, že pan Kastrinakis mluvil o napětí mezi facilitací, usnadněním a bezpečností. Já myslím, že v budoucnu potřebujeme jak usnadnění, tak bezpečnost. A potřebujeme je zapracovat do našich procesů, aby legitimní podniky mohly dál obchodovat a abychom my mohli chytat ty, kteří dělají to, co nemají. A další problém, který jsem chtěla zmínit, je problém politické povahy, protože naši nadřízení jsou často v nejrůznějších ministerstev. A kdo má potom určit, které ministerstvo má nej, tu nejdůležitější prioritu? Na této stránce jde o proclívání. Já jsem se říkala, čí zájmy v podstatě musíme ošetřit na základě jednoho administrativního dokumentu a napadlo mě hned 20. Takže tady bych navázala na kolegu. Takto celnice pracují nejlépe, protože všechno takto koordinují přes hranice. Také už se spolupracujeme s dalšími celními orgány mimo Evropskou unii, se Světovou celní organizací. Eh, musíme uvažovat globálně musíme vědět, co se děje ve Světové obchodní organizaci a pracujeme s nimi velice efektivně. A podnikání, to jsem tam dala tučně, protože já myslím, že s podniky se můžeme, eh, nebo můžeme tady dělat věci mnohem lépe, pokud opravdu chceme podpořit konkurenceschopnost mezinárodní obchod v Evropě, musíme mnohem více spolupracovat s legitimními podniky. Musíme zapojit do toho, jakým způsobem budeme utvářet obchodní model pro celnice. Abych navázala na tu akademickou studii o clech. Clo je eh, starodávné i moderní, ale myslím, že ne dostatečně moderní, alespoň zatím. Aby se to podařilo, musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem se vlastně chováme. Co se vlastně děje. Děláme toho hodně podnikům, pro podniky, ale musíme mnohem lépe pochopit, jaké jsou jejich potřeby. Musíme spolupracovat. Musíme mnohem více využít to, co už máme. Musíme maximalizovat návratnost v uvozovkách z údajů a výměny informací, která probíhá. Musíme maximalizovat všechny schopnosti, které máme. nesmíme ztrácet čas tím, že budeme vymýšlet organizační struktury. E, také v celnicích nejde o to, abychom dělali totéž v 27 státech nebo totéž v jedné zemi. Jde o to, abychom harmonizovali standardy excelence a také o to, abychom pochopili naše jedinečné prostředí a abychom ho maximálně využili, abychom tuto rozmanitost využili. Takže, co vám chci vlastně sdělit? My máme dobrý vztah s podniky, rádi s podniky spolupracujeme, ale myslíme si, že to může být ještě lepší. Chceme, aby z toho všichni získali. A já bych chtěla Evropskému parlamentu říct, že chceme poprosit, aby nám pomohl. Myslíme si, že nám můžete pomoct zapojit se do utváření evropské politiky. Kolegové říkali, že v Evropě se nás nejrůznější strany eh, ptají, jestli můžeme zkontrolovat na hranicích další kousky papíru. To nás jenom zpomaluje, tak se neobchoduje. I když chápeme, o co jde v rámci těch jednotlivých politik, kde to po nás požadujete. A na závěr eh, chtěla bych vás poprosit, abyste se pokusili pochopit, co celníci dělají. Je to jedinečné. A já myslím, že byste měli tuto úlohu uznat a měli byste si ji cenit. My podporujeme legitimní podniky, ale skutečně chceme nachytat eh, na švestkách i ty, kteří dělají, co nemají. Děkuji. Děkuji za tu velice srozumitelnou prezentaci a za to, že jste nám připomněla vlastně hlavní téma tohoto slyšení. Jménem mých kolegů, co se týče výzkumu eh, celníků a jejich práce ve všech zemích světa, v Číně, v Indii, v České republice. A myslím, že by se nám ani nepodařilo snad pochopit tak e, složité činnosti, ale je důležité hovořit o informaci a spolupráci. Náš zpravodaj jistě, jistě také na to naváže. A já chci připomenout, že toto je politická iniciativa Evropského parlamentu uspořádat toto slyšení. Eh, to nebyla naše povinnost, byla to, bylo to naše přání a doufám, že to dostatečně ilustruje, eh, že se snažíme hrát tu roli, eh, kterou chcete, abychom hráli. A nyní ještě technologie. Já velice rád vítám zástupce Microsoftu, jednoho z největších producentů softwaru na světě a my máme také schromáždění eh, o digitální agendě, které probíhá právě eh, nyní a toto je také eh, dobrý prostředek, jak ukázat, jak informační technologie prostupují vším, co děláme v Evropské unii. Pane Kalevarte, máte slovo k poslední prezentaci. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji za příležitost zde pohovořit Podíváme-li se na obchod z hlediska Microsoftu jako mezinárodního eh, podnikatele, tak vidíme, že obchod vychází ze spolupráce. Takže tady máme hlavně to, aby eh, prodávající našel svého nakupujícího a aby bylo možné dovážet a vyvážet. A e, také jsou tady tedy obchodní postupy, dopravní postupy, regulační postupy a finanční postupy. Z hlediska regulace to jsou všechno systémy. Všechny tyto organizace mají systémy, které se musí držet postupů, musí se držet zákonů a každý musí respektovat zákony při využívání těchto e, systémů. Takže informační technologie z globálního hlediska musí brát v úvahu všechny tyto aspekty a z regulačního hlediska jak už také zaznělo, je zde řada věcí. Moderní kodex eh, pro celníky, různé systémy a máme i různé vládní úřady a orgány, které mají své systémy a to všechno vyžaduje eh, úpravu. Eh, informační technologie umožní tok údajů a jejich využívání různými částmi systému. A co se týče systému řízení rizik. To je jasně systém, kterému prospěje tady eh, plynulý přechod dat z jednoho systému do druhého. Microsoft jako obchodník se vyrovnává ze skutečností, že funguje ve 147 zemích, dodáváme software i hardware a jedním z hlavních našich cílů je plnit veškeré požadavky zákonné úpravy. Musíme také eh, chránit svá aktiva. Eh, duševní vlastnictví je důležité pro naše podnikání a naše systémy také mohou eh, lépe chránit naše duševní vlastnictví. Ten problém, který máme z tohoto hlediska, je to zajistit, abychom, abychom mohli propojit a komunikovat se všemi těmi stávajícími systémy informačních technologií jak v Evropě, tak ve zbytku světa. My jsme vybudovali naše vlastní systémy, ale máme také obchodní oddělení a to obchodní oddělení vlastně spoléhá na spolupráci jako na úhelném kameni. Úzce spolupracujeme s celníky na celém světě, s Evropskou unii, máme dobré pracovní vztahy i s organizacemi, jako je Světová celní organizace, protože chceme zajistit, aby ty informační technologie splnili požadavky eh, zákonů a tak, abychom tedy eh, užitečně spolupracovali ze všech eh, aspektů. My tady dodáváme své produkty po celém světě ve stejný den v různých jazycích. Když se podíváme na modernizovaný celní kodex a na dění v Evropě, naše obchodní oddělení vidí jak nevýhody, tak výhody využívání tohoto kodexu a napadá nás, jak lépe využívat informační technologie. Za prvé, eh, ta rozdílnost procesu, jak už tady několikrát zaznělo, zesložituje situaci. Liší se v každém členském státě, když máme eh, dovozní, tedy když vyplňujeme dovozní formuláře v Nizozemsku, tak je to jiné než v jiném státě. To je z hlediska tedy našeho individuálního. Z hlediska systému je tady řada eh, postupů, které nejsou interoperabilní, což znamená, že je potřeba tedy přizpůsobit systém obchodníka z jeho hlediska k tomu zavedenému jinému systému. Takže e, to bude stále důležitější harmonizace těchto systémů. A normalizace povede možná k řešení, proto právě Vítáme eh, rozvoj datového modelu Světové obchodní organizace, evropskou fakturu. To všechno pomůže informačním technologiím, aby byly interoperabilnější a aby umožnili lepší výměnu a tok informací mezi systémy soukromého sektoru a systémy celními. Eh, integrace je také nákladná. V některých zemích musíme vyžadovat zvláštní software a zvláštní tedy dovednosti, abychom s tou zemí vůbec mohli obchodovat. Spolupráce my jako podnik eh, se zabýváme tady tím zmodernizovaným eh, celním kodexem. Poskytli jsme svou zpětnou vazbu, ale přivítali bychom i další možnosti poskytnout další zpětnou vazbu o tom, co my jako podnik od tohoto celního kodexu očekáváme. Když tu situaci otočím a podívám se na výhody, a co vlastně moderní celní kodex přinese, tak cílem je umožnit e, nové elektronické celní prostředí, v němž budeme všichni spolupracovat. Harmonizace a standardizace dat a procesů e, je tady, je tady, tady světu, e, ten datový model Světové celní organizace nebo Světové obchodní organizace, Evropská faktura, to je všechno Eh, krok správným směrem. Umožní, to nám, umožní nám to obchodovat s Evropou eh, transparentně, bezpečně, jak jsem řekl, naší velkou starostí je ochrana duševních práv, ale to nejdůležitější pro podnikatele je snižování nákladů. Snižování nákladů na podnikání tím, že budou systémy interoperabilní, to je veliká výhoda. Pružnost. My si nemyslíme, že tedy jeden systém se hodí na všechno, jak už zde zaznělo. Členské státy se liší svým rozměrem, svými potřebami, takže členský stát, který nemá mořské hranice, bude mít jinou situaci než jiný větší členský stát. A to tež platí pro podniky. Malé podniky mají jiné potřeby než obrovské nadnárodní podniky, mají jiné potřeby technologií i jiné schopnosti technologií. zhodnotit to, co už je vlastně zavedeno. Logistické informace mají k dispozici mnoho informací, mnoho systémů, které umožňují tedy průtok dat systémy. To je důležitý aspekt, který je třeba brát v úvahu. A partnerství eh, s podniky, naše obchodní oddělení se zabývá budováním kapacity a aktivně spolupracujeme s Evropskou unii i se Světovou obchodní organizací. A poskytujeme konzultace o možnostech využívání moderních technologií. Ku příkladu jako single window, eh, společenství založené na single window cloud computing, to eh, um, nabízí nové možnosti využívání eh, ICT pro obchodování i pro psáníky. Děkuji vám a chci poděkovat všem řečníkům za eh, zajímavé a náročné prezentaci. Všechny ty materiály máme k dispozici, za to vám také děkuji. My máme teď ještě chvilku času, budeme muset uh, ukončit uh, přesně ve 12.30, protože musíme umožnit uh, našim pilným tlumočníkům, aby odešli zase. Takže teď máme uh, čas pro debatu. Paní Hensley má otázky, paní a víny také. Možná, že budou další otázky. Nejprve paní Hansla. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji eh, také všem prezentujícím. Ty prezentace byly velice zajímavé a podnětné. Mám jednu otázku, eh, kterou posílá paní Korhola všem řečníkům. Bez fair play vůči našim konkurentům. Evropský eh, průmysl možná eh, eh, utrpí ve své konkurenceschopnosti, protože konkurenti z zahraničí nepovažují pravidla EU za závazná nebo nedostatečně jasná a dostačující. Pokud je o trh nebo vstup na trh, tak tam by měl být nad ním vykonávat dohled okamžitě eh, při vstupu na trh a tady eh, příslušné úřady eh, sehrávají klíčovou roli. Myslíte si, že rozšířená spolupráce mezi těmito orgány již probíhá? By se chtěla zeptat paní Korhola. Mohli byste dát konkrétní příklady této spolupráce? To by bylo pro nás velice důležité do budoucna. A potom ta druhá věc, na kterou se ptá paní Korhola. Některé členské státy jsou eh, takovými eh, transitními uzly pro třetí země a proto účinná spolupráce mezi celními orgány a eh, orgány dohledu nad trhem v těchto zemích by mohla přinést řadu věcí nejenom těmto zemím, ale celé EU. Myslíte si, že bychom mohli přijít například s nějakým testem, jeden produkt a pět eh, různých eh, míst vstupu a podle toho zkontrolovat, jak eh, zorganizovat spolupráci. Myslíte si, že existuje vůbec nějaká šance na zorganizování nějakého takového testu? Děkuji vám za to, že jsem se mohla zeptat jménem stínové zpravodajky. Já vám také děkuji. A jenom bych chtěl poznamenat, uvidíme, kdo se chce uh, ještě vyjádřit nebo zeptat, ale já také dám slovo eh, doktoru Hobingovi, protože on k té spolupráci měl prezentaci eh, k eh, tedy spolupráci při kontrole hranic, takže bylo by zajímavé získat se jeho na názor. Kdo ještě by se chtěl zeptat? Pan Spravodaj, pan Salvini? Děkuji. Jenom taková obecná připomínka. My na tom budeme ještě hodně pracovat, protože alespoň polovina řečníků říkala, že eh, ten odklad eh, požadovaný komisí nebude zas tak eh, nic špatného. Já bych byl nerad, abychom tady nutili zhora nějaké směny, které by naopak místo usnadnění život operátorům zkomplikovaly. Musíme zajistit, aby členské státy chtěli to tež, co eh, eh, subjekty. Samozřejmě ne všichni budou zpívat podle stejných not, ale musíme eh, chránit bezpečnost spotřebitele a zároveň nechceme komplikovat život zdravým firmám které eh, plní všechna pravidla, ale ehm, zase by je někdo mohl přehnat na trhu, kdo neplní všechna pravidla. A potom jsou tady eh, náklady, s tím související náklady na školení zaměstnanců a na větší počet zaměstnanců. Tak vzhledem eh, k hospodářské situaci v hladech členských států, jak ponesete tahle větší břemena, potřebu více zaměstnanců a většího školení zaměstnanců? a také harmonizace 27, 27 eh, různých systémů. Říkám si, jestli eh, bychom eh, se neměli spíš znovu zamyslet na tou legislativou, ne, abychom ji úplně odkládali, jen, jenom odkládali, jestli bychom ji neměli nějak úplně opravit, protože MTC možná naopak stíží eh, ten eh, život nám, než aby nám ho usnadil. Dobrá, budeme se těšit na vaše eh, doporučení. Ještě nějaký další kolega by se chtěl na něco zeptat? Já tedy se zeptám. Ještě předtím, než dám příležitost všem panelistům z druhého kola, bych se zeptal na ty informační toky. A paní Odile, byste se také chtěla něco zeptat, tak prosím, máte slovo. Tak jenom velice stručně. Já si myslím, že tady byly určité rozpory v těch příspěvcích a poukázala bych na ně. Na jednu stranu jste poukázali na to, že je nutné některé věci nastavit jednodušeji. Na druhou stranu, zejména z Nizozemska, tady byla kritika toho, že máme přílišnou standardizaci a že tady není proto žádný základ. Tak tady vidím určitý rozpor na to bych se tedy znovu ještě jednou ráda zeptala. A potom mám dojem, že od toho um, celního kodexu čekáme eh, hodně. Někdy si říkám, že až příliš mnoho. A myslím si, že bychom eh, k tomu měli přistupovat realisticky, protože jedině tak budeme mít eh, trvalý úspěch. Ale to byla jenom taková poznámka na okraj. Já si myslím, že částí problémů jsou prostě ta vysoká očekávání, příliš vysoká očekávání. Dobrá, děkuji vám. Já si myslím, že jsme tady slyšeli velice podnětných eh, poznámek, kterými se budeme muset ještě eh, poslyšení zabývat. Hovořilo se tady o spolupráci s podniky, pan Vondo také vlastně říkal. A jedna z věcí, eh, kterou eh, my jsme zažili, když jsme navštívili různé celní orgány, byla celá otázka eh, po nových, poptávka po nových nástrojích pro posuzování rizika. Problém, který mají celní orgány v tom vytipování zásilek, které mají otevřít a zachytit. Dnes odpoledne já půjdu na Eh, setkání eh, orgánů pro eh, bezpečnost produktů a jejich organizace má dnes 20. výročí ProSafe. Možná, že vás také pozvali. Mně se prostě zdá, že podniky by měly být mnohem pečlivější, když vyplňují informace do těch názorů pro posuzování rizik, protože pro ně by to bylo velice dobré a celkově by to pomohlo dozoru nad trhem protože je v zájmu podniků zajistit, aby eh, nebezpečné produkty nebo produkty porušující autorské právo byly zadrženy na hranici. A mě, se, eh, mě překvapuje, že podniky nejsou bdělejší. Možná, že je to tím, jak jsou podniky interně zorganizované. Jediný podnik, Eh, který je tady zasloupený. Je tady Microsoft, eh, který hovoří o některé své problematice. Možná, že pan Kalibr by nám eh, mohl říci, jak Microsoft předává informace celním orgánům do jejich modelů pro posuzování rizik souvisejících s tou celní problematikou, protože já předpokládám, když hovoříte o organizaci, tak to může být relevantní i pro veřejné orgány. Slyšeli jsme, že tady bylo 23 různých úřadů, které něco takového řeší. Eh, společnosti, které eh, posílají i zásilky a obchod, obchodují se zboží, možná nemají eh, lidi, kteří by tohle to řešili a velké firmy vlastně nemají na to kolikrát specializované lidi. Nicméně my bychom tímto způsobem mohli alespoň trošku přispět, že na to poukážeme. Já každopádně teď dám slovo doktoru Hobbingovi, který tady bedlivě eh, a trpělivě naslouchal. Eh, každému bych dal zhruba minutu, protože já budu ještě potřebovat eh, k čas pro pana zpravodaje na to, aby to ukončil. Takže nejdříve dám slovo doktoru Hobingovi. Děkuji vám, pane předsedo. Já to řeknu velice stručně. Dotknul bych se otázky, kterou řešila většina řečníků a nakonec také pan Salvini. Jedná se o otázku peněz. My jsme slyšeli, že Řada z těch dobrých zlepšení, které se, která se plánují, se odkládají kvůli nedostatku peněz. A několik řečníků e, říká, že ty peníze, které jsou potřeba na financování tohoto, pochází ze členských států. Já nepracuji jenom na clech, ale i na druhé straně, e, čili na šengenské oblasti. A pokud se podíváte tam, tak vidíte, že na to je spousta peněz. To neplatí členské státy, ale Schengenský hraniční fond, který dostal asi 1,5 miliardy eur na léta 2005 až 2013. A ještě mnohem více peněz se do toho bude dávat eh, na, v dalším období na rozvoj eh, všech, vší technologie na hranicích pro Eurosur a tak podobně. Takže možná, že by bylo eh, rozumné, kdyby si politici uvědomili, že eh, cla mají také určité politické poslání, což se obyčejně neví, a, a také přispěli z té druhé strany. Děkuji vám. Tak to je možná hm, velmi vítaný podnět. Pohovoříme si s kolegy na rozpočtovém výboru. A teď to vezmeme eh, od konce eh, na začátek od pana Kalibana do pana, k panu Kastriákovi. Takže pan Kalibene. Děkuji eh, za otázku. Jako mezinárodní obchodník mm, samozřejmě Microsoft eh, vyšovat bezpečnost a ochranu eh, práv duševního vlastnictví. A náš obchodní, naše obchodní oddělení vytvořilo systém k aktivní účasti v rámci Světové obchodní organizace, Světové celní organizace a EU. A budujeme kapacity, a, tedy a k budování kapacit a sdílení správných informací, nebo správných zásad. Pokud je o sdílení informací, tak my si myslíme, že mít eh, řídící rámec je velice užitečné. Soukromé společnosti eh, kolikrát zadržují informace, ehm, prodávají je eh, za peníze, protože si myslí, že jsou cené. A to lze potom spojit ty informace s informacemi Světové celní organizace a se spravodajskými modely. To lze spojit. Jako firma my samozřejmě chceme se tohoto účastnit a chceme ty informace poskytovat, kde je to jenom možné, tak aby ty systémy řízení rizik fungovaly co nejefektivněji. A teď k interoperabilitě. To, jak se ty informace vyměňují z hlediska bezpečnostního a informačního, tak to je náročné, protože máme tady nejenom EU, ale i další obchodní oblasti, které si vyžadují i jiné standardy a mají i jiné bezpečnostní požadavky, čili to je eh, problém, který máme z, pohledy, z pohledu obchodníků, ale každopádně tu výměnu informací iniciativně sami podněcujeme. Tak já se zaměřím na dvě oblasti eh, k té eh, spolupráci s podniky. Já si myslím, že máte úplně pravdu my často zjišťujeme, že podniky nejsou eh, interně tak skonsolidované, jak bychom si mysleli. I na straně eh, cel. Eh, celníci prostě nehlídají, dokud není něco špatného. A obchodníci se eh, drží i stranou, aby na sebe neupozorňovali. Ono samozřejmě tady máme problém kvadratury kruhu, hledáme, se, eh, hledáme i jehlu v kupce sena a vždycky to bude souviset eh, s našimi rozšířenými spravodajskými poznatky. Děkuji vám. Já bych chtěl vyjádřit podporu tomu, co říkal pan Hobbing, a sice, že eh, cla eh, pracují i eh, v širším rámci, nejenom tedy na clech, ale na bezpečnosti produktů a tak podobně. A je třeba tedy proto nějaké evropské financování. Pokud jde o ten rozpor ohledně standardizace, on je rozpor mezi standardizací a harmonizací. My musíme jednat jako evropské eh, celní orgány jako jeden. A to je harmonizace. Ovšem prostředky, které k tomu používáme, a informační technologie z toho jsou jedním, neměly být, by být standardizované úplně všude, ale měly by být eh, přizpůsobené různým eh, logistickým situacím a způsobům dopravy, které máme. Tady zástupce velké informační firmy řekl, že je možné mít ty Eh, ta různá řešení a ne standardizovaná řešení. Tady pravděpodobně asi půjde o interoperabilitu, že? Pan Zalafas. Já jsem dříve hovořil o kontrolách, takže eh, budu i nadále eh, hovořit o tomto tématu. Mám ten pocit, že celní orgány v Evropě i mimo Evropu, ale zejména v Evropě, jsou ve velice delikátním postavení. Na jednu stranu mají zjednodušovat postupy eh, při eh, odbavování celním a mm, fungováním eh, celních orgánů. To je v pořádku, ale zároveň mají zajistit, aby přijíždělo správné zboží, zdravé a bezpečné potraviny, ale ty nebezpečné nikoliv. A také mají zajistit, aby vybrali celá daně. Já si myslím, že správný způsob eh, vpřed s moderními metodami je naprosto nezbytný. Bez řádných kontrol budeme velice určité situaci. Nejenom jako eh, společnost, ale i jako orgány vybírající eh, cla a daně, protože podvody a, a pašování opravdu probíhají. Takže potřebujeme správné kontroly, flexibilní kontroly a myslím si, že kompetentní evropské orgány vědí, co tím myslím. To je naprosto nezbytné. Máme-li mít zrychlené celní řízení. Hosten. Thank you. I'll pick up on... Děkuji. Já navážu na to otázku, která se týkala spolupráce a toho, jak prověřovat dovozce. Musím říct, že pokud vím, tak některé země velice dobře spolupracují. Třeba Nizozemsko pokud vím. A také Francie. Ale jiné země, jako třeba Norsko, jsou trošku odtažitější, protože ti čerpají prostředky z jiných oblastí, takže se spíše zaměřují na trh ne na hranice. A to znamená, že celá ta organizace je spíš e, přizpůsobená trhu. Nevěnuje se tolik hranicím takže se ještě musí trošku poučit, než ty dvě organizace budou schopné dobře spolupracovat. A pokud jde o import, o ty prověrky, já myslím, že to už probíhá ve 13 zemích. Jde o bezpečnost zapalovačů. A možná, že eh, v tomto projektu najdeme odpovědi na určité otázky. Uvidíme, jak některé země přistupují k těm importům. Děkuji. Pan Romalo, Ramajo, pardon. Především, pokud je o jednotnou zprávu, nejenom za účelem uplatňování společného celního tarifu, ale jednotnou zprávu napojenou na 27 členských států, k tomu potřebujeme jednotnou legislativu, jedno nařízení. A už tady bylo řečeno, jak je to třeba s Rotterdamem, to by nevydělali členské státy, ale Evropská unie. Takže potřebovali bychom specifická pravidla specifické situace. Za druhé, globální konkurenceschopnost. Globální konkurenceschopnost je důležitá pro Evropskou unii ve vztahu ke zbytku světa nejde jenom o konkurenceschopnost jednoho členského státu, to je otázka pro celou Evropskou unii. Za třetí, souhlasím s tím, že potřebujeme usnadnit obchod. Ale nemůže to být na úkor rovného zacházení. Potřebujeme rovné zacházení v členských státech a ne diskriminaci. Děkuji. Ještě jsem chtěla dát slovo panu Kastrokinasovi za komisi, ale chci se zeptat, jestli se chce vyjádřit někdo z kolegů k tomu, co zatím zaznělo pan Von možná. Můžu vám dát jednu minutu, jestli chcete. Ano, ta paní, která položila otázku, tady teď není. Ale ptala se, a tady už nemluvím jako zástupce obchodní skupiny, obávám se, mluvím za svoji společnost. Mluvila o to, my teď děláme kontroly na hranicích, ale dámy a pánové, my máme v Evropě dvojí hranici. A pokud bylo něco navrženo na úkor obchodu, tak je to řešení v oblasti bezpečnosti, analýzy rizik na vstupním bodě, což může být v jednom členském státě. A pak stejným procesem musíme projít, úplně stejným procesem na konečné místě učení, v členském státu konečného místa učení. Takže všechno, co přepravujeme, vlastně děláme jako by na dvakrát. Děláme dvojí analýzu rizika – A modernizace eh, celního kodexu nám dává příležitost nějak to zjednodušit. Dobře. Dáste nám na stůl další eh, další úkol, který budeme muset řešit. Dobře, takže poslední řečník za komisi Možná se může vyjádřit i k tomu, co tu zaznělo. A pak pan Salvini to krátce shrne. Takže prosím, děkuji, pane předsedo. Já jsem si jistý, že všichni budou souhlasit s tím, že pokud jde o bezpečnost, tak místo vstupuje právě tím místem, kde je třeba provádět kontrolu na základě zprávy rizik. Ale já mám tři stručné poznámky, jestli mohu. Za prvé, pokud jde o bezpečnost a zákazy a spolupráci mezi jednotlivými službami nebo útvary, my v komisi vycházíme z osvědčených postupů, snažíme se stanovit pokyny, chceme vymyslet, jak vylepšit účinnost. Doufám, že se nám to všechno podaří v roce 2011. A také eh, chceme využívat společný systém, elektronický systém pro zprávu rizik. Chceme podpořit orgány v členských státech. Chceme vylepšit eh, zjišťování rizik. Měli jsme návrh na to, jak zapojit soukromý sektor a průmysl a já myslím, že nad tím se ještě musíme zamyslet do jaké míry by to mohlo být relevantní a proveditelné. Samozřejmě také pracujeme na elektronickém prostředí pro mezinárodní spolupráci i v celní organizaci a v Evropské komisi. Druhá poznámka. To se týká eh, oprávněných hospodářských subjektů. To je také nový systém. Nemáme s tím zatím dlouho zkušenosti, ale my jsme připraveni posoudit eh, případné výhody ve světle našich zkušeností a hodně se účastníme rozvoje systému vzájemného uznávání s třetími zeměmi. Jde o Švýcarsko, Norsko, Japonsko, USA, Čínu, Kanadu. Ty jsou jednoznačně na seznamu. Třetí věc se týká zprávy rizik a také otázky pana Hejmence. A totiž, jestli potřebujeme všechny ty informace, abychom mohli provádět eh, analýzu rizik a abychom mohli uplatňovat ten systém eh, informací před příjezdem. Na to byl také dotaz. Já bych řekl, že je důležité, abychom měli vícestupňový přístup k riziku, a to znamená, že musíme spojit jednotlivé vrstvy, nemůžeme spolehat na jeden jediný nástroj, třeba stoprocentní skenování. A také je zásadní, abychom byli schopni jednat včas. Zasáhnout včas znamená, že budeme schopni identifikovat to zboží. Ne, už ani nemluvě o tom, kdo ho balil. Takže informace, které se poskytují, jsou podle nás zásadní a měli bychom se pokusit dál na to navázat a vylepšit to věci, vylepšit pravidla pro zprávu rizik. abychom tyto informace lépe sdíleli mezi členskými státy, abychom snad také lépe vyměňovali informace, včetně zpravodajských informací mezi bezpečnostními službami. Já myslím, že to je asi vše. Pane předsedu, děkuji. Já bych vám chtěl mnohokrát poděkovat za příspěvky. Chci poděkovat i panu Salvinimu za to, že zajistil organizaci a teď mu dám na závěr slovo aby nám představil své hlavní závěry a potom nám řekneme, jaký bude časový plán a pracovní program. Prosím. Ano, děkuji. Zatímco budeme čekat na eh, kouzelnou hůlku, která mi umožní všechny ty nápady najednou realizovat a jsem rád, že v Miláně není eh, přístav, protože si dokážu představit komplikace Miláně. Nicméně, je, Chtěl bych zmínit několik věcí, věcí, které se týkají provozovatelů zdrojů. Myslím, že bychom měli spolupracovat s dalšími výbory. Já děkuji panu předsedovi i zpravodajům za to, že máme přes léto čas zpracovat ten dokument. Musíme se zamyslet nad spoluprací mezi eh, s hospodářskými subjekty a eh, sly. Potřebujeme harmonizovat, musíme se zamyslet nad zdroji. Nesmíme mít nadměrnou harmonizaci, protože sloučit 27 systémů do jednoho je těžké. Děkuji za všechny vaše myšlenky, já se to pokusím zhrnout. Samozřejmě klíčová bude úloha stínových zpravodajů, mnohem důležitější než kdy jindy. Opravdu se musíme dohodnout, ale já jsem si jistý, že mi pomůže pan předseda i sekretariát a podaří se mi ten dokument zpracovat. Mnohokrát děkuji. Rád bych na závěr řekl, a to je pro širší obecenstvo. Všechny vaše prezentace budou na webových stránkách, takže k ním budete mít přístup. Kopie studie pana Hobbingse je tady v sále, můžete si ji vyzvednout, až budete odcházet, pokud vás to zajímá. Týká se to úlohy celních orgánů ve správě vnějších hranic. Máme také kopie našeho zpravodaje z našeho výboru a můžete se také přihlásit do sítě přátel z výboru IMCO, abyste to dostávali pravidelně. Elektronické kopie jsou také živé odkazy a tak dále. Bude tam také shrnutí tohoto slyšení. Takže už mi zbývá jen poděkovat ještě jednou všem, kdo přispěli k našemu slyšení a všem, kdo se k nám připojili. Těšíme se na další spolupráci. Pan Salvini připraví návrh stanoviska, návrh zprávy do 19. září, takže má spoustu času na dovolené, aby absorboval všechno, co jste říkali vy, ať už je u moře nebo ne, nevím. My to potom zvážíme. Do 23. září můžeme předkládat pozměňovací návrhy a v tomto výboru budeme hlasovat v říjnu. Takže pokud budete mít nějaké další nápady, další dotazy pro členy našich panelů, máte možnost. A doufám, že se nám také podaří navázat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. Někteří z vás se třeba neznali, než se sem přišli. Já doufám, že budete dál v kontaktu a budete sledovat to, co děláme my. A budeme rádi, když se do toho zapojíte. Tím tedy uzavřeme dnešní zasedání výboru. Další zasedání, úplně zasedání, bude 11. července. A jako vždy děkuji našim pilným tlumočníkům a těším se na shledání příště. Budeme tady mít eh, vicepremiéra Polska vůbec poprvé jako předsedy, jako předsedu Radu, Rady pro konkurenceschopnost, takže se na to těšíme. Děkuji vám. Yes.